Right, um... Dobrý den, už jsme usnášení schopní, tak bych zahájila zasedání. První bod je přijetí pořadu jednání, takže to považuji za schválené. Několik sdělení bych měla. Nejprve neformální schůze ECOFIN, já jsem se toho zúčastnila jako předsedkyně výboru, eh, jak víte, pravidelně mě zvou. Eh, schůze se eh, věnovala otázkám dluhové krizi a já jsem tedy vyjádřila stan, jaksi stanovisko k parlamentu k, o problematice bankovnictví a stínového bankovnictví a to jsou ta témata, tedy, o kterých eh, jednáme. Eh, co se týče trialogu, druhý trialog se konal 13. září, zabýval se tedy také ratingem eh, státních dluhů. Komise předloží kompromisní návrhy na konci tohoto týdne a připraví komplexní non-paper o občanskoprávní odpovědnosti a příští trialog je na programu 27. září. E, co se týče programu 2013 až 20, první, e, první trialog se konal za přítomnosti zpravodaje a celá legislativní Eh, část se věnuje celé řadě témat, z nich některá zůstávají ještě otevřena a budou dojednána na dalším trialogu na začátku října. Eh, dále eh, nařízení Econ CRA, CRD. Já si dále kompromisní návrh ohledně Eh, bankovních eh, odvodů a podobně byl předložen, nicméně pokrok je pomalý. Na minulém politickém trialogu 11. září delegace eh, Evropského parlamentu projevila nespokojenost se situací, především co se týče mezinárodních závazků v implementaci Bazileje a v, pro rok 2013. Potom eh, ostatní dvě instituce také předložily určité komentáře, které také přenášel tisk, týkající se mm, určitého eh, pokroku v jednání s parlamentem, což není pravda, protože my jsme neměli mandát od ostatních dvou stran a Oni neměli mandát s námi jednat, takže jsme se nikam nedostali a nemohli jsme se tudíž ani nikam posunout. Tupac na třetím trialogu včera 18. září obě nařízení byla projednána článek po článku, bylo dosaženo určitého pokroku, ale zhleda témat ještě není uzavřená. Příští trialog se bude konat 25. září od 15 eh, do 18.30. Eh, devátý trialog se zabýval otázkou balíčku dlouholetých záruk eh, ex ante měli bychom dosáhnout technické schody a e, dokument by měl být hotový v březnu 2013, takže jednání e, pokračují podle harmonogramu. Komise předložila e, dokument o důsledcích tak tohoto dokumentu, včetně harmonogramu a výbor bude informován o tom, podle situace také. Body 15, 16 na programu dnes prohodíme na základě požadavku zpravodaje. Takže myslím, že to bude všechno. Dobrá. Takže trestní sankce probereme před měnovou a hospodářskou unii. Tak to vlastně přehodíme poslední dva body na pořadu jednání. Takže nyní bychom mohli pokročit dál. Si nikdo nemá někdo poznámku, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se chci zeptat, kde bude slyšení i v Merš. Ah. Ja, wir müssen immer Englisch sprechen. Sie könnte mal Sprachkurs machen, Französisch oder Deutsch. Okay. I'm very sorry. Okay. Äh, ich habe. ich Paní předsedkyně, já jsem se chtěl zeptat, kdy je plánováno slyšení i v MERŠ, protože my jsme dostali jenom jeden návrh a mě by zajímalo, kdy to tedy bude, toto slyšení, protože ten návrh už byl předložen před více než třemi měsíci. Děkuji. Um, to which proposal are you referring? Jaký návrh máte na mysli? To je návrh od pana Gauzesa? Hörung Eve. Slyšení Eve Mersch. Kdy se toto slyšení bude konat? Eh, na kde je plánováno a co je plánováno? Děkuji. Já vás budu informovat o aktuální situaci. Jak víte, já jsem se setkala s Jean-Claudem Junckerem minulý týden v úterý O tom jsem informovala koordinátory. Po této schůzce jsem vyrozuměla, že předseda euroskupiny se také setkal s předsedou parlamentu. Jednalo se o tom také na konferenci předsedů a jestli to chápu dobře, tak by měla probíhat nějaká komunikace mezi předsedou Šulcem a předsedou Euroskupiny. Dostala, nedostala jsem žádné informace od předsedy parlamentu, co se týče této věci. Mně to e, říkal Jean-Claude Juncker, který říkal, že očekává takovou korespondenci. Ptala jsem se sekretariátu, potud, pokud vím tedy, ne, nedošlo k žádnému pokroku a nedošlo k žádným změnám, co se týče pozice výboru od posledního setkání koordinátorů minulý týden v úterý. V tuto chvíli většina koordinátorů, eh, koordinátorů eh, představujících tedy většinu uvedla, že jsou spokojeni. Nicméně, ne, když nedostali jsme žádné informace, tak mu, ne, nevím, jak to bude se slyšením. Ehm, no a můžeme uspořádat slyšení, můžeme se dohodnout třeba tak, že se bude hlasovat v říjnu Sekretariát předběžně řekl, že bychom mohli mít čas 26. září, pokud se do té doby dohodneme. Tak až si tolik, pokud já vím, ale jak říkám, oficiálně jsem nedostala od nikoho žádnou reakci na, po, po mém setkání s Jean-Claudem Junckerem minulý týden v úterý. Děkuji, paní předsedkyně. Především děkuji vám, že jste odpověděla na můj mail. A já bych tady chtěl potvrdit, že pro EPP ti, mm, to, co mělo být učiněno, abychom upozornili na nutnost eh, zařadit nebo zapojit ženy do eh, procesu výběru o zástupců o institucí. To myslím, že proběhlo. Teď eh, musíme dokončit eh, dohodu nebo sdělení mezi parlamentem a ostatními eh, strukturami, ale to by každopádně nemělo brzdit nebo bránit slyšení pana Merše, což patří do běžného rámce smluv. Vy to dobře víte víte, že článek 283 smlouvy eh, počítá s tím, že rada nám nabídne jméno, ke kterému my se budeme vyjadřovat. Podstatné je, a já jsem to už říkal na schůzi koordinátoru, že eh, v řízení předcházející jmenování bere v úvahu jaksi rozmanitost eh, lidí a o tom se budeme rozhodovat a ne eh, se rozhodovat o pravidlech, která nepatří do smlouvy. Samozřejmě zabere to nějaký čas a zastávající situace si myslím, že by nebylo vhodné, abychom Eh, aby Evropský parlament eh, váhal před jmenováním eh, jaksi člena vedení ECB ve chvíli, kdy ECB je jaksi v ohnisku pozornosti a takže já opakuji, že bychom měli co nejrychleji realizovat slyšení pana Merše, tak jak to bylo naplánováno a 26. září si myslím, že by to bylo naprosto vhodné. Takže to jsem chtěl vám připomenout, paní předsedkyně ale eh, myslím, že dobře chápete, jaká je moje pozice. Já vám za to děkuji. Thank you very much indeed. Děkuji. Já jsem to řekla velmi jasně, když eh, se na mě obrátil tisk, že chápu vaši pozici, chápu stanovisko EPP, ale zatím ještě jsme nedostali žádnou změnu od žádného jiného koordinátora. Máte něco stručného, Astrid? Máváte na mě, Astrid? Ano, ano, paní předsedkyně. Vy jste říkala, že slyšení by mohlo proběhnout, kdyby se ty věci vyřešily. Alespoň to jsem tedy slyšela ve svém francouzském tlumočení. Můžete mi říci, jaké věci se musí vyřešit? Jak jsem řekla, očekáváme eh, výměnu sdělení, jistou komunikaci. Já si myslím, že otázka genderové vyváženosti byla diskutována Tak znovu. Otázka genderové vyváženosti byla diskutována na euroskupině v Nekózii a předseda euroskupiny usiloval o mandát, aby se v tomto mohl angažovat. Já myslím, že teď je na předsedovi parlamentu, který se tedy v tomto smyslu také vyjádřil. Když jsme diskutovali o této věci s koordinátory, tak zde byly různé názory na to, jaký by měl být další krok. Jednak by mohlo dojít k určité dohodě, že obecně by se měla řešit genderová vyváženost eh, všude v Evropské unii, ve všech institucích, protože ECB není tedy jediná, která má tento problém, takže by se mohla vytvořit nějaká cestovní mapa pro genderovou vyváženost. Mohlo by se tedy toto jednání otevřít eh, s dalším jmenováním, ale to bylo zamítnuto, to zamítnul předseda Euroskupiny na základě toho, že vedli procedury až dosud podle smlouvy. Ale já si myslím, že teď je míč na jejich straně hřiště. Oni se musí obrátit zpět na nás a já jsem doufala, že dostanu nějaký feedback a nějakou zpětnou vazbu tento týden, když ne přímo, tak alespoň tedy od předsedy parlamentu. Ale jak jsem říkala, když zde tedy došlo k této intervenci, tak já teď očekávám, co mě lidé řeknou, protože my nemůžeme naplánovat eh, slyšení, protože teď jsme v takovém eh, eh, váku, já musím čekat. Co říci koordinátorům? Oni říkají, my musíme vědět, jak pokračovat. Máme tedy říjnovou plenárku a teď musíme čekat, zda se nám podaří v rámci tohoto cyklu dosáhnout tohoto jmenování, protože plenární zasedání o tom bude tedy hlasovat, to bude rozhodující hlasování a to je vše, co o tom vím. Víc vám o tom říci nemůžu. Right, thank you very much. Děkuji. Teď tedy postoupíme dále a já budu koordinátory i všechny ostatní informovat eh, o jakýchkoliv novinkách, které se dozvím Teď předám předsednictví Teodorovi, ten bude předsedovat asi do 11.30, protože, jak chápete, já teď mám další věci, o které se teď musím pokusit. Děkuji. I'm giving now the floor to... A nyní dám slovo panu Presedovi, který bude hovořit o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU. Eh, Děkuji, pane předsedo. Komise eh, v květnu zveřejnila svou výroční zprávu o politice hospodářské soutěže EU. Pár dní poté, co to pan komisař Almunia prezentoval zde v tomto výboru. A já jsem 17. Eh, července odevzdal svůj návrh zprávy. A teď tedy je mám odprezentovat. Chci předeslat pár věcí. Za prvé, toto je zpráva o politice hospodářské soutěže. A dělá se poprvé, poté co jsme tedy dostali zprávu, kde se komise rozhodla pro změnu v tematické struktuře. Až dosud se komise ve své zprávě řídila vystavením těch hlavních záležitostí, to znamená antimonopolní pravidla, pravidla státní podpory a kontroly spojování podniku. To byly ty hlavní kapitoly, které odpovídají hlavním zodpovědnostem politiky hospodářské soutěže. A to je teď součástí pracovního dokumentu, který je přílohou ke zprávě a ta zpráva má teď tematickou strukturu, kde se zdůrazňuje, jak politika hospodářské soutěže přispívá k řešení hlavních výzev, eh, které v současné době existují v Evropské unii. Tato struktura je podle nás dobrá, protože odpovídá na naše reakce, naše žádosti, protože my už jsme v posledních letech komise žádali o změnu této struktury. Poprvé je to tedy zpráva, která je strukturována tematicky a poprvé odráží určitá témata, která jsou podle našeho názoru, podle názoru parlamentu nejdůležitější. Tím můžeme lépe identifikovat priority, cíle a také přispění této politiky k uspokojení těchto cílů. Musím také říci, že tato zpráva navrhuje, aby politika hospodářské soutěže měla nejen rezortní rozměr, ale bylo by také důležité, aby její cíle byly sledovány jako celek v rámci všech politik Evropské unie. A proto bychom se měli snažit, aby to bylo součástí všech cílů, které prezentuje komise ve svých politikách. Politika hospodářské soutěže tedy reaguje na krize. To je první část eh, této zprávy. Teď už jsme v pátém roce krize a uvědomujeme si, že je to taková specifičnější krize, kde je centrem právě Evropská unie. Za druhé, sledujeme také, jak podporuje růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost všude v Evropské unii. Třetí aspekt se týká toho, jaká je konkurenceschopnost eh, služeb veřejného zájmu v Evropské unii. A čtvrtý aspekt eh, se týká toho, jakým způsobem se podporuje blahobyt spotřebitelů. Hovoří se zde také o potravinářském sektoru a na závěr zde máme pár úvah eh, o tom, jakým způsobem dodat legitimitu politice hospodářské soutěže. To jsou tedy hlavní aspekty, které jsou řešeny v této zprávě. Pokud jde o krizi, byla vedena debata o tom, zda politika hospodářské soutěže by měla být na nějaké druhé koleji v čase krize. Nicméně zkušenost z posledních let nám ukazuje, že politika hospodářské soutěže významným způsobem přispívá k řešení krize. Politika hospodářské soutěže je jednou ze zodpovědností Evropské unie a tam, kde existovala přímá zodpovědnost EU, tak tam byla zaznamenána efektivnější, účinnější akce. Například režim státních podpor, který se rozšířil v průběhu tohoto roku, posloužil k tomu, aby se zajistila větší finanční stabilita, aby se bránilo protekcionismu a rozdrobení vnitřního trhu a zároveň zde vznikly velmi důležitá vodítka pro tuto fázi, kterou prožíváme. Týká se to restrukturalizace finančních subjektů, které jsou velmi důležité ve chvíli, kdy už máme určitou zkušenost společenství, která může být velmi užitečná ve chvíli, když budeme definovat mechanismy řešení této situace na celoevropské úrovni. Proto tedy hospodářská soutěž byla velmi užitečná a pomohla nám také lépe využít veřejné zdroje. Banky, které dostaly nějakou státní podporu a banky, které dostaly přímou podporu, tak samozřejmě eh, musí omezit svou velikost, musí se zaměřit eh, na svůj business model, aby byl životaschopný a musí se zaměřit především na to, aby omezili svůj dopad především ve dvou oblastech. Na druhé straně jsou eh, jejich eh, konkurenti, kteří nedostali podporu, proto je tedy nutno nastolit rovnováhu a na druhé straně musí omezit svůj dopad eh, na daňové poplatníky, protože ti stojí mimo oblast rizika, kde tyto banky působí. To jsou tedy dvě linie, které se navrhují, které by se měly i nadále sledovat v rámci politiky hospodářské soutěže. Jsou to dvě linie, které musí být v budoucnosti velmi důležité pro ty subjekty, které dostaly podporu. V oblasti finančních služeb eh, se jasně sází na to, aby komise posílila veškerou svou politiku antikonkurenčního chování a kontroly spojování podniků, aby byly otevřenější, transparentnější finanční trhy a aby se chovaly také vyváženěji. A proto podporujeme komisi v tom, aby nadále prováděla svá šetření, pokud jde o deriváty na OTC, na swapy a tak dále. A to jak eh, v oblasti platebních služeb, tak i v oblasti informací, které se týkají finančních eh, trhů. My máme za to, že komise by měla i nadále provádět eh, šetření v této oblasti. Už toto šetření provádět začala a zároveň také Vyzýváme komisi, aby velmi přísně kontrolovala ty finanční operátory, kteří jsou nejvýznamnější a aby sledovala dopad jejich chování na trh. Konkrétně se hovoří o ratingových agenturách, o epizodách volatility cen a zároveň se také žádá po komisi, aby pokračovala ve svých krocích, které se týkají řízení úrokových sazeb. Objevily se informace ohledně Euriboru a tak dále a nám se zdá, že politika hospodářské soutěže v této oblasti by měla vyjasnit zodpovědnosti, vyjasnit eh, fakta právě v těchto oblastech. Pokud jde o příspěvek nebo přispění této politiky k růstu a zaměstnanosti, tak eh, tady se říká, že politika hospodářské soutěže může přispět eh, ke zvýšení produktivity a také konkurenceschopnosti na celosvětové úrovni. Důsledkem můžou být silnější veřejné finance a přispění ke splnění cílu strategie 2010. Inteligentní a udržitelný růst, to jsou věci, které by měla tato politika podporovat. Inteligentní růst, který by měl posílit vnitřní trh a podporovat inovace, potřebuje velmi silnou hospodářskou soutěž a Potřebuje také, aby byly jasně rozvinuty všechny kompetence v rámci této politiky. Z hlediska životního prostředí je nutno rozvíjet eh, technologie, které jsou šetrnější k životnímu prostředí a které by nám umožnily splnit naše cíle v oblasti redukce emisí CO2. A také z tohoto hlediska je důležité minimalizovat eh, pokřivení trhu. Pokud jde o společné cíle v oblasti strategie 2020, tak politika hospodářské soutěže podporuje rovný přístup na trh všech občanů, eh, kteří mají nějakou ekonomickou aktivitu. Politika hospodářské soutěže eh, přispívá k ekonomickému pokroku, k lepším eh, veřejným výdajům, napravuje selhání trhu a podporuje služby veřejného zájmu. V tomto smyslu máme za to, že politika hospodářské soutěže přispívá ke splnění cílu strategie 2020 a měla by i nadále jít ruku v ruce eh, se splněním těchto cílů. Pokud jde o služby veřejného zájmu, zájmu tak teď máme eh, balíček, který už máme na stole Parlament se k tomu vyjádřil, eh, řekl, že tyto služby by měly být řešeny trochu flexibilněji, jasněji, jednodušeji. Tyto služby, jako například nemocnice, sociální bydlení a všechny sociální služby, stejně jako služby veřejného zájmu pod eh, určitým Prahem, by měly být eh, výjimkou, měly by být vyňaty Nutno je obecně odlehčit politiku hospodářské soutěže v tomto směru, abychom se zaměřili na ty případy, které mají největší význam. A zároveň odkazujeme na zdravotnictví, pojišťovnictví a lékárnictví. Chceme, aby politika hospodářské soutěže věnovala těmto odvětvím zvláštní pozornost eh, právě kvůli jejich významu a konkrétně eh, patentové právo je důležité a měli bychom se také vyhnout eh, diskriminačnímu chování. Měli bychom tedy těmto oblastem věnovat větší pozornost, protože je to velmi citlivé pro občany a je to tak důležité i z hlediska ekonomiky, z hlediska hospodářství. A politika hospodářské soutěže by tedy měla zajistit, že tato odvětví budou dobře fungovat. Pokud jde o podporu blahobytu spotřebitelů, tak tady jsme se zaměřili na potravinářský sektor, protože tam došlo v posledních letech k velkému nárůstu cen. Má to velký dopad na inflaci a také na ekonomiku domácností. 14 celkových výdajů domácností jde na potraviny. A proto v této chvíli byl vytvořen nový rámec i pro kolektivní vyjednávání v tomto sektoru. Chceme, aby bylo zajištěno, aby organizace výrobců se řídily pravidly pro podporu hospodářské soutěže a zároveň, aby existoval dohled nad cenou potravin, aby ten trh nebyl žádným způsobem pokřiven. Eh, víte, že bylo odhaleno, že rozdíly cen se eh, nepřenášely na spotřebitele. Proto tedy je nutno zajistit, aby tedy politika hospodářské soutěže dohlížela na eh, tyto ceny a je nutno, aby dohledové úřady posílily svou funkci v této oblasti, především pokud jde o mléčné výrobky, protože to je sektor, který je velmi citlivý. A poslední část se týká podpory legitimity a efektivity politiky hospodářské soutěže. Legitimita jde vždycky ruku v ruce s tím, že parlament musí sehrávat svou úlohu, komise musí být neustále tedy pod kontrolou, musí být kontrolovatelná, musí se řídit rezolucemi parlamentu a zároveň musí také posilovat, tento strukturovaný dialog a, a tu spolupráci, kterou my jako parlament s komisí máme. Uh, v oblasti hospodářské soutěže musí existovat eh, úsilí o zlepšení, o to, aby bylo vždy zaručeno eh, právo občanů eh, na podání stížnosti na to, aby názory občanů byly náležitě vzaty v úvahu a zároveň chceme také, aby bylo možno řešit případy také dohodou aby to bylo tedy uspokojivé řešení pro všechny strany. Potom chceme, aby sankce byly na jedné straně odstrašující, na druhé straně také přiměřené a aby jejich eh, dopady, aby jejich důsledky nebyly ohrožením pro život a schopnost eh, podniků, aby neohrožovali jejich eh, přežití, aby je prostě nezrujnovali. Myslíme si, že všechny tyto aspekty by bylo nutno vzít v úvahu. Říkáme také, že Kromě vyjasnění zodpovědnosti podniků z oblasti hospodářské soutěže musíme také začít uvažovat o zodpovědnosti pracujících, eh, které mohou být požadovány po tedy zaměstnancích podniků, také o zodpovědnostech eh, státu. Politika hospodářské soutěže by samozřejmě neměla být eh, jediným řešením. Nicméně je to aspekt, který musíme vzít v úvahu, musíme v této oblasti poznat, jaké jsou ty nejlepší zkušenosti, nejlepší postupy a zamyslet se nad nimi. Zároveň je také nutno doplnit veřejný pilíř eh, nesmíme se nechat svést tím excesem, který existuje v americkém systému. Musíme zajistit eh, soudržnost mezi eh, veřejným působením a soukromým eh, působením v rámci tedy hospodářské soutěže a žádáme také komisi o spolupráci a to jak v rámci kompetentních orgánů na evropské úrovni, tak i v rámci jiných jurisdikcí, abychom dosáhli maximální spolupráce v oblasti politiky hospodářské soutěže. Trhy potřebují pro svou efektivitu čím dále užší spolupráci odpovídajících orgánů. Samozřejmě potřebujeme více zdrojů, aby tato politika mohla být efektivnější a proaktivnější a také vyzýváme, nebo je zde výzva, aby se občanská společnost podílela na tvorbě a kontrole těchto politik čím dál aktivněji. A na závěr bych rád poděkoval poslancům a tedy členům pracovní skupiny pro hospodářskou soutěž a myslím si, že mohu mluvit za všechny, když poblahopřeji Ines Borgado a ze sekretariátu, která nám velmi pomohla. Jsem tedy velmi rád, že nám pomohla a vítám tady jejího zástupce, který navázal na její práci. Děkuji, pane Prasado. Začneme s tínovými zpravodaji, protože už teď máme spoždění, takže požádám stínové zpravodaje i ostatní, aby byli co nejstručnější. Pan Gunnar. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za práci zpravodaje na této zprávě. Myslím si, že dnes spolu se spravodajem a jeho předchůdcem panem Švábem, který tady sedí, se posouváme v rámci zprávy o hospodářské soutěži směrem ke měření vitality evropské ekonomiky. A já si myslím, že to je významný e, směr pohybu. V krizi, kterou máme, si můžeme stále klást otázku, zda jsme udělali dost pro vnitřní trh. Doufejme, se můžeme shodnout můžeme se shodnout na tom, že asi ne, protože kdybychom udělali dost, tak by toho nezbývalo mnoho na práci, ale to by, eh, to by byl, nebylo dost nadějný pohled do budoucna. Takže já si myslím, že tady jsou dvě témata významná, která pravda i prezentoval, a to je perspektiva nebo pohled e, spotřebitelů. Hospodářská soutěž je klíčová z pohledu spotřebitelů. Spravodaj ehm, to zdůrazňuje například v oblasti potravina, potravinové a já bych k tomu dodal, že všechno, co můžeme říct o odvětví potravin, můžeme říct i o všech ostatních odvětvích evropské ekonomiky. Přesně to tež, co zdůraznil zpravodaj v oblasti potravin je relevantní i pro ostatní e, složky evropské ekonomiky. A to je dobrá zpráva, protože to se netýká jenom 14 evropské ekonomiky. Pokud budeme rozhodní, může se to vztahovat na 100 evropské ekonomiky. A to je cíl, který bychom měli mít. Méně, méně není možné. Další dimenze, další perspektiva je eh, dimenze dynamiky evropské ekonomiky. Někdy máme tendenci zapomínat, že hospodářská soutěž eh, není otázkou boje mezi existujícími podniky. Hospodářská soutěž, otevřená hospodářská soutěž má umožňovat nové vstupy, nové produkty, nové myšlenky a nové příležitosti. A pokud je něco, na čem se můžeme všichni shodnout, že nám chybí v evropské ekonomice, tak to jsou nové myšlenky, nové podniky, nové pracovní příležitosti, nové vstupy. A v tomto směru bych chtěl říci, že tato výroční zpráva by mohla být jedním z nejvýznamnějších nástrojů tohoto výboru i tohoto parlamentu k tomu, abychom podnikli akce k naplnění jednotného trhu. A je to pozoruhodné a komise v budoucnu se, myslím, k tomu taky dostane. Doufáme, že s ní budeme moci na tom pracovat i v rámci stávající zprávy, že bychom měli zdůraznit, pane předsedo, že tam, kde je hospodářská soutěž, tam, kde funguje hospodářská soutěž, evropská ekonomika je celkem zdravá. Náš problém nespočívá v těch oblastech, kde existuje hospodářská soutěž. Náš problém je, pane předsedo, v těch oblastech, kde hospodářská soutěž není. A to není omluvitelné že nic nepodnikáme v těchto oblastech. A proto já si myslím, že bychom měli mít dvě dva pohledy, dvě perspektivy a těší mě, že zpravodaj je otevřený zahrnout takovéto otázky do naší společné práce. Za prvé se musíme podívat na ta odvětví, v nichž je hospodářská soutěž nedostatečná v důsledku legislativy. Je to z pravidla, především v důsledku legislativy. Na národní úrovni, kde se nepodařilo posílit vnitřní trh v oblasti služeb i v jiných oblastech. A já jsem zdůraznil, já jsem uvítal otevřenou diskuzi, ale musíme hovořit o otázkách také služeb veřejného ekonomického zájmu, protože to je významná část evropské ekonomiky. Myslím si, že veřejnoprávní sektor, eh, odpovědnost institucí je zajistit služby veřejného zájmu, ale ne eh, jednotlivých firm. Přístup ke službám ano, tam bychom měli pomoci garantovat přístup, ale ti poskytovatelé by měli být povinni dělat to nejlepší pro spotřebitele. Čili my bychom měli rozšířit své ambice v této oblasti. Další věc je, že bychom měli zdůraznit, v zájmu podpory legitimity této zprávy, zdůraznit to také evropským občanům, že tam, kde funguje hospodářská soutěž, jsme úspěšní a nejen úspěšní, tam, kde je hospodářská soutěž, tam jsou i nové pracovní příležitosti. A žádné nové pracovní příležitosti nebudou a nebude e, jistota e, tam, kde není hospodářská soutěž a různé podniky v určitém odvětví. Pane předsedo, těším se na další spolupráci s zpravodajem, abychom zvýšili ambice eh, Evropského parlamentu vůči radě, vůči komisi a měli bychom se podívat i na ta témata, jak to zmínil zpravodaj, to problematika státních podpor a e, zvýšení příležitostí pro hospodářskou soutěž. Měli bychom usilovat o to, aby se rozšířila hospodářská soutěž ve všech oblastech, nejenom v odvětví potravinovém, ale jiném. E, a to je potřeba také zdůraznit evropským občanům. E, není to jenom o hospodářské soutěži mezi existujícími podniky, ale otevírání evropské ekonomiky novým věcem. A e, tato zpráva je, myslím, dobrým začátkem v tomto směru. Děkuji a nyní paní Sofí má slovo. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla poděkovat zpravodaji za návrh zprávy. E, předložíme nějaké pozměňovací návrhy spíš k doplnění Eh, do textu než jeho změně, ale především mám pár poznámek týkající se zprávy Evropské komise samotné. Eh, především, co se týče společné zemědělské politiky a rybolovné politiky, komise ve své právě, eh, v zprávě se zdá, že navrhuje, že obě tyto politiky nebo reformy těchto dvou politik jsou nepřiměřené z hlediska hospodářské soutěže. Komise eh, funguje jako kolegium a mě by zajímalo, jaká eh, probíhá komise mezi, eh, polit, mezi eh, generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž na straně jedné a generálními ředitelstvími pro zemědělství a rybolov na straně druhé, protože my bychom potřebovali, aby hospodářská soutěž fungovala ve všech odvětvích, včetně zemědělství a rybolovu. Za druhé, Nevím, jestli to máme zahrnovat do zprávy, ale měli bychom minimálně zmínit další věc a to je otázka demonopolizace Euroboru a Liboru. My eh, se k tomu budeme konce měsíce vracet, ale myslím si, že by bylo dobré, kdyby nám komise eh, řekla, co již bylo učiněno v tomto směru, aby se tomu zamezilo, protože komise říkala, že vznikne nový nástroj, tak aby k tomu již nikdy nedošlo, ale jiní lidé mají pocit, že komise už má potřebné nástroje k řešení tohoto problému a mě by zajímalo tedy, co udělala komise a proč nezasáhla dřív? Nebo ten nástroj nezasáhl dřív. Další bod na programu se bude týkat platebních karet a e, otázky MIFS. O tom se jednalo už opakovaně v tomto parlamentu. Evropská komise ovšem nikdy e, nepřijala žádnou iniciativu v tomto směru a mezi tím došlo k několika soudním případům a nevím proč to komise nechává na soudu, aby dělal politiku místo, aby jednala sama a iniciativně činila návrhy. Tak bych chtěla vědět, zda Evropská komise bude jednat nyní, aby zajistila skutečně eh, přiměřené tedy prostředí, co se týče eh, platebních karet v předchozí diskuzi nás komise informovala o e, znepokojivé úrovni neopodstatněných státních podpor a já se divím, že to není více zdůrazněno ve zprávě. Já si ta čísla nepamatuji, ale bylo to něco kolem 40%. Čili to by mělo jaksi Eh, vyvolat poplach na všech frontách a já bych očekávala více vysvětlení od komise. A poslední poznámka k zprávě komise je otázka kolektivních žalob a tady můžeme mít rozdílné názory ve výboru. Eh, a aby mm, komise se zdá odhodlaná zvolit určité automatické výjimky z obecných pravidel transparentnosti a některé výjimky mohou být oprávněné, ale automatické výjimky oprávněné být nemohou. A myslím si, že co se týče transparentnosti, každá výjimka musí být specificky vysvětlená a obhájena. A konečně několik um, poznámek ke zprávě po kolegy Sancheze. Jedna je spíš taková ironická. V článku, v odstavci 3 říkáte, že mimořádný eh, krizový režim eh, pod státních podpor přispěl k vytvoření eh, nebo zajištění finanční stability a ona žádná není, takže jsme ji nemohli přispět. No dobře, článek nebo odstavec čtyři říká, že banky, které dostávají státní podporu, musí zmenšit svoji velikost, eh, omezit svoje aktivity a snížit dopady na eh, daňové poplatníky. Upřímně řečeno mám určité pochybnosti minimálně o některých částech tohoto odstavce. Zdá se mi, že je to příliš hrubé, příliš jednoduché pravidlo na to, aby se mohlo aplikovat na každý jednotlivý případ. Já si nemyslím, že můžeme udělat takovou tu obecnou výzvu k tomu, aby banky zmenšovaly svoji velikost a navrhuji tento odstavec vypustit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nyní dám slovo panu Lambertovi. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být stručný. Navážu na to, co říkal Gunnar, ale on už teď odešel o službách veřejného ekonomického zájmu, protože tam můžeme mít jiný názor. On říká, že se musíme ujistit, že tyto trhy eh, nebo tyto služby tedy budou eh, liberalizované, ale musí být také pod tlakem trhu. Já v praxi vidím, že se zde příliš zaměřujeme na krátkodobý zisk, což není udržitelné z hlediska zdravotnictví, eh, školství a tak dále. Já nevím, jestli dosáhneme maximální efektivnosti z dlouhodobého hlediska, když ten trh bude fungovat tak jako dnes, protože trh prostě nefunguje tímto způsobem. Kdybychom byli v nějakém ideálním světě, kde by ty trhy byly vedeny k udržitelnosti sociální, a eh, ekologické a i ziskové, tak bych s tím souhlasil, ale tak věci skutečně nefungují. A bez ohledu na všechny tyto neefektivity, státy ne vždycky jsou tak špatní poskytovatele služeb. Chci vás eh, upozornit na to, už jsem uváděl tato čísla, že v oblasti a, eh, zdravotnictví my vynakládáme 11% v Evropě, v USA na to vydávají 16%. V USA je to hlavně soukromý systém, u nás je to hlavně tedy veřejný systém a ať už to měříme jakkoliv, tak výsledky jsou v Evropě lepší. To znamená, máme eh, lepší hodnotu za své peníze s veřejným eh, systémem v Evropě, když to srovnáme s hlavně soukromým systémem v USA, takže já bych nedůvěřoval tak slepě těm soukromým subjektům, že to dělají dobře a veřejným, že to nutně dělají špatně. K té zprávě líbí se mi, že je stručná, že to není takový vánoční stromeček, kde by vystalo úplně všechno. Jen první poznámka. A navážím, navážu na tu druhou všeobecnou poznámku, když zpravodaj říká, že potřebujeme, aby trhy fungovaly dobře pro podniky, spotřebitele a občany. Já si myslím, že tady rozlišujeme mezi spotřebiteli a občany, já bych potom mohl říci také třeba s daňovými poplatníky, to je jen jiný způsob, jak označit lidi. Já bych prostě řekl lidi. Ale když to takhle řekneme, tak eh, to vypadá, že trhy by měly fungovat také způsobem, aby nepoškozovali planetu nebo schopnost planety eh, dávat lidem živobytí. Takže to je dimenze, která zde chybí, nejen tady. Já navazuji na tuto část zprávy, ale chybí to v podstatě v všude, v celé této zprávě. A to nás tedy trochu znepokojuje, takže očekávejte pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Za druhé, to byl takový náš leitmotiv už od začátku. V roce 2007 jsme měli velké problémy s finančními institucemi, teď máme ještě větší finanční instituce. Pokud toto není hrozba pro dobře fungující trh, tak už opravdu nevím, co je hrozbou. V tomto smyslu já vím, že komisař Eh, si s tím dělá starosti, ale mám-li posuzovat eh, jednání komise podle výsledku, tak si dělám trochu starosti. Myslím si, že jsme hodně daleko od toho, kde bychom měli být, pokud jde o omezování a eliminování samotného konceptu velkých institucí, které jsou příliš velké na to, aby padly. Uh, Eh, když jsou příliš velké na to, aby padly. Já si myslím, že jsou příliš eh, velké na to, aby vůbec existovaly, protože sami o sobě tyto instituce už pokřivují trh. Mají takovou tržní sílu, že je to potom úplně nemožné. Mně se líbilo, jak Gunnar říkal, že v hospodářské soutěži je důležité uh, aby mohly vstupovat na trh nové subjekty, aby mohly začít, aby mohly konkurovat. Ale podívejte se na finanční průmysl, tam se děje úplný opak. Pokud je o inovaci, já myslím, že ve finančním průmyslu už jsme toho měli až moc, ale potřebujeme něco jiného. Pokud máme inovovat, pokud se máme vrátit k tomu eh, běžnému způsobu, jenom tedy vybírání vkladů a poskytování půjček, které přinášejí zisk, tak to možná může být vnímáno jako inovace, protože ne všichni to teď dělají ve finančním průmyslu. to inovace bychom podpořili. Ale když se podíváme na strukturu finančního trhu, tak tady žádnou hospodářskou soutěž nemáme. Máme zde implicitní, pokud ne explicitní záruky ze strany vlády a to je věc, která pro nás jako zelené není hodno podpory. Takže já se omezím jen na tyto dvě poznámky a, a předložíme pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Děkuji, pan Darkian. Eh. Ano. Já se jmenuji Epping příjmením Darkian, je moje křesní jméno. Děkuji. Chci poděkovat panu Presedovi za jeho návrh zprávy, odráží spoustu důležitých událostí a změn, které se odehrály v uplynulých letech. Byly to opravdu bouřlivé eh, roky. Předložím několik pozměňovacích návrhů k této zprávě. Některé z nich teď stručně popíšu. Je zde tedy reakce na krizi. Mě překvapilo, že pan Presedo vítá rozšíření krizových režimů a státní podpory ve svém návrhu, když minulý rok stejný parlament volal po rychlém ukončení těchto takzvaných dočasných opatření. V roce 2009, kdy jsem byl zpravodajem pro zprávu hospodářské soutěži, tak už jsem se dělal starosti o to, že ta dočasná opatření nebudou nakonec vůbec dočasná. A dodnes nebyla tato opatření odvolána. Za druhé, Komise pracuje na modernizaci státní podpory. Já se těším na to, až uvidím obsah těchto změn a dozvím se, co má komise připraveno pro budoucnost. Zatím to vypadá, že tyto plány nebudou zahrnovat eh, finanční sektor už od počátku. Dnes, nebo tedy letos, pan Barroso eh, slíbil, že nouzový systém bude nadále fungovat pro banky a finanční instituce. Já tedy podporuji záměr vytvořit efektivnější nástroje státní podpory, aby se omezilo pokřivení trhu díky těmto podporám. A za třetí, mně se nelíbí, jak zpravodaj využívá současnou krizi jako výmluvu pro změnu cílů hospodářské soutěže, tedy politiky hospodářské soutěže Evropské unie ta má eliminovat překážky pro volný pohyb služeb, osob, kapitálu a zboží. Sociální inkluze je samozřejmě důležitá, nicméně nespadá do pole působnosti politiky hospodářské soutěže. Potřebujeme větší hospodářskou soutěž, ano, a já souhlasím s tím, co říkal pan Hockmark. Hospodářská soutěž musí podporovat konkurenceschopnost a to je právě jádro problému v eurozóně v současné době. Další otázka, kterou pořád ještě mám, když hovoříme o krizi eurozóny, je ohledně tedy sloučení několika regionálních bank ve Španělsku v jednu banku, která je příliš velká na to, aby padla. Já si kladu otázku, jaká zde byla role komise a uh, Jaká byla role institucí na ochranu hospodářské soutěže v této fúzi, protože tato fúze měla velký dopad na celý systém v eurozóně. A konečně bychom neměli zapomínat na roli generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. To má být neutrální orgán. Já nejsem přesvědčen o tom, že Evropský parlament by zde měl sehrávat nějakou větší úlohu. Já si myslím, že generální ředitelství by mělo dostat více prostředků, protože sehrává skutečně zásadní roli. Možná by mělo dostat více prostředků z jiných, méně důležitých generálních ředitelství, protože si myslím, že hospodářská soutěž je opravdu v jádru činnosti komise. Nevidím zde dalšího řečníka, takže teď pan Šváb v rámci Catch the Eye. Děkuji, já jsem nežádal o HDI, ale já jsem navrhovatel ve výboru pro vnitřní trh a já chci poděkovat panu Sanchezi Presedovi za jeho velmi stručnou a precizní zprávu. Byl bych rád, kdyby kolegyně a kolegové byli také tak precizní jako tato zpráva. Protože si myslím, že výroční zpráva o politice hospodářské soutěže může být jenom tak tehdy efektivní, když se parlament zaměří na hlavní body. A spolu s panem Hokmarkem předložím pozměňovací návrhy za EPP. E, loni vyšla 40. zpráva, provedli jsme reformy formulace zpráv a zvýšila se čitelnost témat, která zpracovává komise v generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž. A to mě velice těší. Kolega Epping chce teď generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž dát ještě více personálu a prostředků, tak si myslím, že to je téma, kterým bychom se měli zabývat v souvislosti s veřejným prosazováním antimonopolního práva. Je to opravdu důležité téma. V komisi je takový, Eh, zvykem, že generální ředitelství se nesnaží získávat nové zaměstnance a tím často trpělo právě generální ředitelství pro hospodářskou soutěž. A chceme-li, aby hospodářská soutěž byla řádně aplikována a aby z toho měli výhody i občané, tak musíme náležitě vybavit příslušné generální ředitelství komise protože je jasné, že pro spotřebitele je to těžší prosazovat svá práva soukromou cestou, než když to může dělat komise cesty eh, ex officio. Náš výbor se bude zabývat hlavně otázkami spotřebitelů, letos zvláště elektronické platby dokončení elektronického vnitřního trhu. A otázka potravin, kterou zde uvádí pan kolega Preseda, to je také zajímavé téma, ale Gunnar Hökmark má právo, že to je jedna, eh, eh, nebo má pravdu, když říká, je to jedna oblast z mnoha, eh, když jde o jednotnou aplikaci práva hospodářského soutěže. Státní podpory, to je jedno z těžišť zprávy komise a já si myslím, že bychom zde měli intenzivněji diskutovat o tom, zda navýšení prahových hodnot, jak o tom už mluvila paní Sophie Inet Feld, je dobrá cesta. Navýšení prahových hodnot znamená lepší flexibilitu u příslušných zadavatelů zakázek, ale na druhou stranu si musíme také uvědomit, že nutně potřebujeme konsolidaci veřejných rozpočtů ve všech státech a proto navýšení těchto prahových hodnot nesmí znamenat laxnější kontroly a posuzování závažnosti rizik. Můžeme tedy také říci, že politika hospodářské soutěže rozhodně není druhořada. Domnívám se, že zpráva kolegy Sanchez Presedo eh, vypichuje důležité témata. Nesouhlasím s bodem 4, který kritizoval liberální kolega. Banky, které získávají státní podporu, musí řešit také otázku, proč to podporu získávají. Já si myslím, že to není bod, který bychom měli paušálně zamítnout, ten bod 4. Spíše jsem kritický vůči bodu 5. Evropský e, stabilizační mechanismus je něco, co je pro eurozónu velmi důležité, ale zda to musíme nezbytně eh, mít ve zprávě hospodářské soutěže a řešit tam eh, otázku rekapitalizace bank a vztahu státu a bank. To je podle mého názoru spíše diskuse, která by byla lépe uvedená v jiné zprávě. Ale velice mě těší bod číslo 19, kde se explicitně hovoří o tom, že programy na dodržování práv hospodářské soutěže jsou důležité, i když nemohou splně nahradit kartelové právo. A pane kolego Epinku, ve zprávě je explicitně uvedeno v bodu 22, že Komise generální ředitelství pro hospodářskou soutěž by mělo dostat více prostředků, takže zde máme shodný názor, i když jsme z různých politických stran. A rád bych také poukázal na bod, o kterém většinou hovoří paní Netfeld, dnes o něm pomlčela, je to bod číslo 16, který podporuje aktivnější roli parlamentu při utváření politiky hospodářské soutěže. Je to téma, o které bychom se rozhodně měli postarat a to nám půjde tím lépe, čím preciznější a konkrétnější budeme a myslím si, že tato zpráva je opravdu dobrým začátkem. Děkuji. Thank you, Mr. Padarno. Děkuji, pan Padarno. Kõigepealt suur tänu härra Presedole asjaliku töö. E, děkuji. Především bych chtěl poděkovat panu zpravodaji a chtěl bych se zmínit o oblasti, o které jsme už hovořili, a to je e, potravinářské odvětví a všechno, co souvisí se společnou zemědělskou a společnou rybolovnou politikou. Samozřejmě měli bychom e, zdůraznit, význam těchto dvou politiky v oblasti, politik v oblasti hospodářské soutěže obecně. Mně se totiž zdá, že tyto dvě společné politiky jsou předmětem jaksi samostatného řešení odděleně od politiky hospodářské soutěže. A přitom to jsou dvě politiky, které spotřebují mnoho našich společných zdrojů a proto by se naopak měl klást důraz na e, rovnou hospodářskou soutěž. E, komise například vysvětluje k novému finančnímu rámci, že je třeba brát v úvahu finanční realitu, jako kdyby finanční realita byla novým aspektem, co se týče hospodářské soutěže. A já si myslím, že je potřeba toto stále velmi transparentně vysvětlovat. Děkuji. Vy když říkáte návrh ohledně státních dotací, by to byla kon, procedur, to je procedura, o níž budeme 21. 5. září. Nyní se ptám komise, zda chce něco prohlásit a potom bych vrátil slovo zpravodaji a poprosím vás oba, abyste byli co nejstručnější, protože už máme spoždění. Takže komise, prosím. Děkuji, pane předsedo. Komise velice vítá návrh zprávy pana Sancheze Presedo. Oceňujeme obecně pozitivní tón zprávy a podporu celé řady akcí, které probíhají a jsou navrženy, bereme v úvahu e, obecný souhlas s novým e, formátem. Zprávy jsme přesvědčeni, že politika hospodářské soutěže je součástí e, té snahy o vytvoření optimálních podmínek a obnovy našich ekonomik hospodářská soutěž přispívá k naplňování cílů komise a DGCOM podporuje e, řadu tady těchto iniciativ. E, podporujeme řadu bodů, které tady zazněly, k některým se ještě budeme vracet, ale tady bych se chtěla zmínit o několika aspektech. Bereme v úvahu trvalou podporu e, v akcím komise eh, v rámci antimonopolních akcí a budeme přijímat další eh, akce eh, zaměřené na antimonopolní zákony. Co se týče potrovinářského průmyslu, oceňujeme, že zpravodaj tady uvádí zprávu, která byla publikována v květnu tohoto roku a která vznikla na základě iniciativy poslanců a e, podporuje tedy prokonkurenční e, fungování e, v této oblasti. Co se týče kartelové problematiky, prováděcí akce a doporučení k dalšímu k další aplikaci. Ehm, v bodě 19 bychom chtěli poskytnout následující vysvětlení. Systém v e, aplikace v Evropské unii se soustředí na podniky a nikoli jednotlivce. Je, jedná se o zjišťování e, jaksi nedostatků a udělování finančních sankcí ale existuje celé portfolio interních sankcí uvnitř podniků, které mohou být aplikovány vůči jejich zaměstnanců, což je paralelní eh, vlastně způsob eh, sankcí uvnitř podniků. Evropský model aplikace sankcí eh, není jaksi v rozporu s tímto. Komise Eh, také že byla velká diskuze o kriminalizaci hospodářských eh, ilegálních aktivit a kriminálních sankcí. To může být účinný nástroj eh, v zájmu aplikace práva a vzhledem k tomu, jak jsou kartely škodlivé pro spotřebitele. Nedávné zkušenosti ovšem zjišťují, že trestní sankce mohou být efektivní jedině tehdy, když je přiměřeně aplikované trestní právo v příslušné zemi. Eh, je eh, mm, potřeba, aby byla eh, na, přiměřeným způsobem, aby fungovaly orgány činné v trestním řízení a Celá řada členských států, včetně Švédska a Nizozemska, uvažovala o zavádění trestních sankcí v nedávných letech a rozhodla se po řádné diskuzi k ním nepřistoupit. Eh, existuje sdělení komise na toto téma, nicméně se nedomníváme, že sdělení je vhodný nástroj pro řešení tohoto tématu. Komise spíš bude pokračovat v průběžném dialogu s parlamentem tak, aby výbor dostal potřebné informace ústně nebo písemně nebo v rámci workshopu. A poslední moje poznámka. V této době nedostatku zdrojů velice oceňujeme podporu zpravodaje i výboru k zajištění potřebných zdrojů pro komisi v oblasti hospodářské soutěže a budeme se těšit na další spolupráci. Děkuji. Thank you. Mr. Děkuji. Pane předsedo, prosím vás, buďte opravdu stručný. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Chci poděkovat všem těm, kteří se zúčastnili této debaty. Přihlásili se ti, kteří byli zpravodaji pro eh, zprávu hospodářské soutěži v uplynulých letech, eh, dokonce i sám předseda pracovní skupiny a právě jejich zkušenosti tuto zprávu obohatí. Mým úkolem bylo přinést takový úvodní návrh, který bude stimulovat debatu, který otevře celý katalog otázek, ukáže na to, jaké jsou naše největší obavy, naše největší starosti. Rozhodně jsem nechtěl vytvořit nějakou polemiku. Myslím si, že hlavní osy jsou jasné, jaká je krize, jak přispívá tato politika ke strategii 2020, že ten růst musí být inteligentní, udržitelný a také inkluzivní. Inkluze, začlenění je také součástí aspektu, k nímž může politika hospodářské soutěže přispět. Když umožníme novým subjektům vstoupit na trh, je to důležitá součást sociální inkluze. Chceme, aby veřejné orgány měly k dispozici prostředky, které budou efektivně využívat a když eh, budou využívány neefektivně, eh, tak eh, tím pádem nebohou být využity na jiné věci, na nápravu, selhání trhu a tak dále. Politika hospodářské soutěže může přispět k sociální inkluzi a může být opravdu přínosná pro společnost. Nechceme řešit otázku mezi hospodářskou soutěží, tedy vztahu mezi hospodářskou soutěží a obecně službami veřejného zájmu nechceme debatovat o tom, zda hospodářská soutěž je nebo není slučitelná s politikou um, služeb veřejného zájmu. Slučitelná samozřejmě je. Toto má být spíše debata o efektivitě, o tom, jak můžeme dát větší hodnotu veřejným zdrojům, jak můžeme lépe sloužit našim občanům, i když máme málo peněz. Politika hospodářské soutěže může skutečně přispět k tomu, abychom dosáhli těchto cílů. Proto si myslím, že v této debatě můžeme najít rozumné prvky, které povedou k rovnováze, že se všichni dokážeme na něčem takovém shodnout. Myslím, že teď Předseda eh, řekne, jaký bude kalendář, kdy se musí předložit pozměňovací návrhy. Na to já už se velmi těším a myslím, že je tam řada aspektů, které můžete doplnit nebo upravit a já jako zpravodaj se pokusím eh, najít nějakou společnou linii celého výboru, se kterou se budeme moci všichni identifikovat. Já si myslím, že díky té zkušenosti, kterou máme, se nám to podaří. Jsem optimista. Děkuji. Thank you. It seems that Mrs. has some... Nevím, jestli paní Intvel chce ještě něco říct, ale prosím, buďte opravdu stručná. Ano, budu velmi stručná, pane předsedo. Omlouvám se, zpravodaj. Já jsem se přihlásila o slovo ještě, než jste dostal slovo, ale vy jste mě neviděl, pane předsedo. Uh, já si vždycky říkám, jak jsou ty debaty strukturovány. My dáme otázky komisi, ale nedostaneme žádné odpovědi. A já jsem eh, položila opravdu velmi konkrétní otázka, a nedostali jsme odpověď. Já jsem se ptala na MIFS, ptala jsem se na Libor a Euribor a, na ten soudní případ. Neptala jsem se, jak se dívá komisař na politiku hospodářské soutěže v rámci společné zemědělské politiky. Mě zajímalo, jak spolu komunikují jednotlivá generální ředitelství. Komise řekla, že odpoví později, takže já poprosím komisi, aby poslala paní Intveld písemně tyto odpovědi. Ano, děkuji, pane předsedo. K otázce eh, těch plateb máme následující bod na pořadu jednání, který se toho týká a máme kolegy, kteří vám na to mohou eh, dát eh, informovanější odpovědi. Pokud jde o probíhající šetření, velmi dobře víte, že nemáme právo o tom teď hovořit. Lhuta pro předkládání e, pozměňovacích návrhů 4.10. 5.11. se o tom bude hovořit a hlasovat v Ekonu se bude v lednu 2013. A teď e, pan Sampo Terho Zpráva na cestě k integrovanému evropskému trhu plate prováděných kartou přes internet a pomocí mobilního telefonu. Máme zde tedy projednání pozměňovacích návrhů. Prosím. Thank you, chair. I would also like to thank the shadow. Děkuji, pane předsedo. Taky bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za dnešní ranní diskuzi a i za jejich pozměňovací návrhy, dobrou spolupráci a samozřejmě i sekretariátu Ekon za pomoc. Mnoho ze 155 pozměňovacích návrhů, které jsem dostal, doplňuje a specifikuje návrh zprávy, kterou jsem připravil a mnoho z těchto názorů sdílím, podobně jako s Čínový. E, větší změny návrhu jsou neočekávaně ty, které se zabývají více stranými poplatky. Snění, které se týká MIFS, bude striktnější než v mém původním návrhu. Samozřejmě no, o tom nakonec rozhodne výbor, jestli bude chtít podporovat e, eh, MIFS pro, celou evropskou dimenzi nebo my na nižší úrovni. Zdá se, že se všichni shodujeme na tom, že my by minimálně měli být transparentnější a, tato, a je potřebná větší právní jas, srozumitelnost. Ovšem úplné, bylo navrženo i úplné zrušení MIFS. Takže tady jsou některé pozměňovací návrhy, které jsou mezi sebou v rozporu. Eh, ovšem na schůzi stínových zpravodajů jsme se shodli na tom, že v odstavci 10 bychom měli ponechat text, který požaduje od komise studii eh, dopadu v případě zákazu MIFS a to eh, v průběhu letošního roku. Další otázka, o níž jsme hovořili se stínovými zpravodaji, je oblast, kde se rozcházíme taky v názorech od úplného zákazu na celoevropské úrovni po e, zákaz přehnaných poplatků nebo e, stanovení přiměřené úrovně to přirážek. A také na, jsme se na schůzi se stínovými zpravodaji dohodli na tom, že by bylo asi prozíravé, aby dříve než politické frakce přijmou nějaká zásadní rozhodnutí ohledně zákazu, my, abychom tedy měli studii dopadů v případě takového zákazu. Těší mě, že se shodujeme na celé řadě jiných zásadních aspektů, jako je bezpečnost, ochrana spotřebitelů, přístup třetích stran k informacím o e, bankovních zůstatku a e, našli jsme, myslím, docela dobré kompromisy a jsem přesvědčený, že můžeme pokračovat jaksi ve spolupráci v dobrém duchu a těším se na názory členů výboru. Děkuji. Děkuji zpravodaji a dávám slovo první zpravodajce. Thank you, Mr. Chair. Nové zpravodajce. Děkuji. Jak říkal pan Terho, politické frakce zdá se poměrně shodují, co se týče standardizace přeshraničního Eh, eh, systém, platebního systému a přístupu třetích stran k bankovním účtům vyvážená, a, a eh, co se týče vyváženého přístupu k systémům plateb, v této oblasti, myslím, se snadno shodneme na kompromisních návrzích. Ale jak říkal pan Terho, je tam problém s MIF a s pozměňovacími návrhy, které jsou v rozporu mezi sebou. Co se týče MIF, víme, že příjmy z MIF z platebních karet jsou často příliš vysoké v porovnání s náklady, které mají pokrývat, ale také chápeme, že tyto poplatky jsou nyní součástí existujících podnikatelských modelů. Jak pan Terho už říkal, potřebujeme transparentnost eh, vícestranných bankovních poplatků eh, a eh, je potřeba co nejdříve zjistit, jaká regulace je na evropské úrovni potřebná. Sčáci nejsou Eh, eh, zdrojem zvyšování dodatečných nákladů a v rámci existující situace ti, kteří používají dražší karty, mají vlastně užitek z té situace eh, podobně jako jiní a vlastně ty náklady jsou pokrývané uživateli levnějších karet. Pozměňovací návrh 116. Podle mého názoru by měla být používána jedna eh, platební metoda, eh, co se týče přirážek v porovnání s instrumenty, mhm. které jsou jinak akceptovány. Transparency of cost tedy co se týče nadměrných přirážek. My eh, bychom, eh, my se domníváme, že naprostý zákaz přirážek by oslabil pozici malých a středních obchodníků eh, v případě dražších uživat, uživatelů dražších karet. Takže minimálně v této oblasti bychom potřebovali mít studii dopadů ohledně přirážek, abychom mohli dospět k nějakým závěrům. Nyní hovoříme o zelené knize, ale musíme eh, ale dát silný signál ohledně toho, co čeho chce parlament dosáhnout a proto studie dopadu bude potřeba dříve, než předložíme legislativní návrh. Děkuji. Mr. Padar. Děkuji, pan Padar. Aitäh, et eh, Eh, samuti suur tänu eh, raportööri härra Terhole tehtud. Ano, já bych rád poděkoval eh, panu Spravodaj panu Terhovi a mohu jen zopakovat to, co říkali předřečníci. Jsme spokojeni s tím, co bylo uděláno a všechny tyto oblasti, jako například vícestrané mezibankovní poplatky a také nadměrné přirážky. To všechno jsou témata, o kterých se ještě musí diskutovat. Naše stanovisko musí být jasné, to znamená, že spotřebitel musí vědět, za co platí a musíme tedy pokračovat stejnou cestou a myslím si, že dosáhneme kompromisu. Děkuji. Teď budeme pokračovat se stínovými zpravodaji paní Sofia Intveld. Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručná. Jsem velmi vděčná zpravodaji za jeho velmi konstruktivní přístup a myslíme, že jsme dosáhli vysoké úrovně porozumění, pokud jde o takové věci, jako je standardizace, eh, přístup eh, k bankovním informacím a tak dále. Myslím si, že všichni se shodneme na tom, že chceme otevřít trhy a chceme přinést eh, možnost inovace. Uh, pokud jde o MIFSE a nadměrné přirážky, tak eh, já jsem se už předtím ptala, proč komise přes opakované výzvy ze strany Evropského parlamentu nejednala. A teď jsme v situaci, kdy soud rozhoduje o naší politice. A já vítám rozhodnutí soudu, nicméně byla bych ráda, kdybychom si svoje politiky tvořili sami. A zajímalo by mě, co chce komise udělat v této oblasti MIFS, to je věc, o které už velmi dlouho diskutujeme. Já myslím, že zde v této místnosti mnoho přátel mezi bankovních poplatků nenajdete. Ale oni jsou opravdu velmi odolné, jsou jako virus, vůbec se jich nedokážeme zbavit. A pokaždé, když je přijato nějaké rozhodnutí o tom, že se od nich postupně upustí, tak se nám ten kalendář vymkne z ruky. Takže já doufám, že tentokrát se nám to podaří v rozumném čase Souhlasím, že je zde možná takový rozpor mezi těmi věcmi, o kterými jsme diskutovali. U toho pozměňovacího návrhu UMIFS je to zjevnější, ale my bychom opravdu rádi vyzvali Evropskou komisi k tomu, aby provedla studii dopadu co nejrychleji, co nejdříve, aby nečekala na to, až bude přijata naše zpráva s prací na této studii dopadu, pokud jde o nadměrné poplatky tak tam je jasné, že je těžší skombinovat dvě možnosti. My si musíme vybrat. Zda si ponecháme tyto nadměrné poplatky, zda je povolíme, anebo zda je zcela zakážeme. Všichni souhlasíme s tím, že než se rozhodneme pro jednu z těchto možností, potřebujeme více informací, abychom mohli svou volbu skutečně odůvodnit. A proto vítám společný návrh všech stínových zpravodajů, že bychom chtěli studii dopadu také těchto přirážek. Děkuji. Další dva stínoví zpravodajové tady nejsou. Myslím, že je to paní Ashley Fox, pan Bás. Takže já dám slovo panu Nikolausovi. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και από... Děkuji vám. Děkuji vám za vaši zprávu i za návrhy zpravodaje týkající se pozměňovacích návrhů a stanovisek. Eh, zdá se, že celé řadě věcí počítají s naším souhlasem. Mě těší, že nás společně znervozňují podobná témata. Eh, co se týče úsilí o zkonkrétnění textu a zeštílení textu, myslím si, že prioritou by měla být ochrana občanů a spotřebitelů v celém procesu. A je to skutečně zásadní téma, které zde řešíme. A sice tendence provádět platby jiným způsobem, než bývá dnes zvykem a platit jinak než hotovostně, to může přinést problémy, pokud nezohledníme realitu. Může to znamenat problémy pro určité sociální skupiny a pro občany, kteří nemají možnost přístupu k elektronickým platebním prostředkům. S tím musíme také počítat a je třeba, abychom to podtrhli také v našich pozměňovacích návrzích. Co se týče ostatních témat, rád bych podtrhl, a uvidíme to ještě při závěrečnému formulaci, že elektronické platby se musí odehrávat bezpečným způsobem, opravdu co nejvíce možným bezpečným způsobem. A za druhé, fungování těchto služeb nesmí být eh, na úkor občanů náklady na tuto realizaci. Říká se, že státní podpory musí být odstraněny, abychom měli jednotný systém v této oblasti a za čtvrté je třeba zajistit maximální ochranu před elektronickými podvody a před odcizením osobních údajů. V tomto duchu jsme předložili pozměňovací návrhy a samozřejmě se zapojíme do celého postupu. Pan zpravodaj se už některými věcmi zabývá a přispějeme také k závěrečnému vyformulování, tak aby naše priority byly opravdu zrealizovány. Nejsou to čistě technické věci, jsou to věci, které jsou důležité pro běžný život našich občanů. Děkuji. Gozes, Děkuji, pan Gozes, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se zaměřím jen na jeden bod z toho všeho, co bylo řečeno, jen eh, chci poděkovat zpravodaji za jeho práci. Myslím si, že je vyvážená. Někoho nepřekvapí, že budu hovořit eh, o mezibankovních poplacích. Já jsem byla zpravodajem o platebních službách minule. A hovořilo se o tom. Paní Intvel říkala, že se nám nedaří tento virus zabít. Já si myslím, že ho nemusíme zabíjet, protože platební služby Eh, pokud se nestaneme jinou společností, to prostě není veřejná služba. Je to aktivita, kterou poskytují určité ústavy. A teď se tedy rozšířilo jejich portfolio ve směrnici o platebních službách a tato činnost musí být odměňována. Samozřejmě, pokud jde o tyto poplatky, v minulosti byly zneužity a já plně souhlasím s tím, že to musíme uznat. Ale to, co už se teď říká několik let, je, že tyto poplatky jsou opodstatněné ve chvíli, kdy jsou transparentní a ekonomicky podložené, což není totéž, jako volat po jejich zrušení. A nám se říká, komise nám říká, že pouze šest zemí uplatňuje tyto mezibankovní poplatky. Pokud je tedy jenom šest zemí, znamená to, že to není užitečné. Já si myslím, že pokud eh, tyto úvahy uplatníme i na jiné věci, tak to bude vypadat opravdu zvláštně. Myslím si, že je jen málo věcí, které 27 států provádí úplně stejně. A proč to není v jiných zemích? Protože v jiných zemích odměňování za platební služby, i včetně plateb kartami, probíhá na jiném základě. Například v některých zemích eh, se platí šekovou knížkou. A nikdo neříká, že by se měla ta šeková knížka zrušit. A místo transparentnosti tam máme nejasnosti, protože to bude vlastně financováno stáhnutím této částky z jiného platebního prostředku. Pokud vy voláte po takovéto nejasnosti, já s vámi nesouhlasím. Komisař na plenárním zasedání před nějakou dobou řekl, že to, co bylo rozhodnuto v oblasti nepřímých plateb, není možno transponovat jinam. Já s tím úplně nesouhlasím. Žádáme studii dopadu, to je dobré, ovšem chceme, aby tato studie dopadu byla skutečně objektivní. To znamená, ne s cílem ukázat, že musíme tyto poplatky zrušit, ale s cílem ukázat, kolik to stojí, zda je to opodstatněné nebo ne. A zde, zde taky neplatí jakým způsobem jsou odměňováni, protože nějakým způsobem se odměňovat musí. V ekonomice, kterou máme dnes, chceme, aby všechny podniky prosperovaly, aby vytvářely pracovní místa, aby vytvářely růst a přitom jim budeme upírat možnost zisku. Samozřejmě musíme se podívat na tom, v jakém jsou stavu a jak změnili svůj přístup. Musíme tedy v této oblasti provést studii dopadu, ale musí být objektivní, která posoudí všechny oblasti a musíme se podívat na to, jakým způsobem odměňovat za platební služby, pokud zrušíme vícestrané mezi bankovní poplatky. Děkuji, pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Pozměňovací návrh 30 pana Foxe, já souhlasím, tam říká, že je obtížné intervenovat na dobře fungujícím trhu. Já souhlasím s tím, že bychom si měli dát pozor. To říkal i pan Gozese. Ale já bych řekl, a předložím v tomto smyslu i pozměňovací návrh, že to není dobře fungující trh. A myslím si, že bychom tedy měli něco udělat. Občas se díváme na Spojené státy a oni v tomto smyslu byli restriktivní a náklady pro spotřebitele dramaticky poklesly. To je pravda a já si myslím, že něco udělat musíme, ale samozřejmě potřebujeme studii dopadu a měli bychom být obezřetní. Ovšem ten trh nefunguje příliš dobře v této oblasti, to bych aspoň řekl já, děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pan Epping. Um, thank you, Mr. President. Robert, um... Děkuji, pane předsedo. Já teď hovořím za pana Ashleyho Foxe, který se omlouvá, že se nemohl dnes zúčastnit, ale vy, chtěl by vyřídit poděkování panu Terho. Pan Forks podporuje zpravodaje v jeho přístupu uh, a ve snaze Mm, zlepšit text, podporuje kompromisní návrhy v jejich první verzi, které byly předloženy. Musíme myslet na, tom, na to, že platební, platby platebními kartami přes internet a přes mobil představují nový trh a nesmí být přeregulované. Je to příležitost pro rozvoj nových trhů a usnadnění elektronického obchodu, stimulaci růstu a tvorby pracovních příležitostí. Regulace by neměla brzdit inovace v, na, eh, v trhu, který se teprve rozvíjí. Pan Fox souhlasí s těmi pozměňovacími návrhy, které usilují o zjištění skutečné náklady na hotovostní Eh, transakce v porovnání s platbami, platebními kartami, internetem nebo přes mobil a eh, čtyřstranné plány by měly být eh, řešeny stejným způsobem, abych abychom zajištili rovné podmínky až e, v rámci fungování těchto mobilů. Co se týče e, poplatků MIF, e, pan Fox by chtěl, aby došlo ke konvergenci směrem dolů, co se týče skutečných poplatků, um, um, není reálné zakázat MIF, poplatky MIF, cílem by mělo být zabránit nepřiměřeně nadměrným poplatkům. Pan Fox se nedomnívá, že bych měla být stanovena maximální výše, protože to by potom vedlo ke zvýšení poplatků MIF tam, kde jsou nyní nízké pan eh, Fox podporuje eh, eh, jaksi stanovení maxima, co se týče nadměrných přirážek, je potřeba větší transparentnost a poplatky by měly pokrývat náklady a ne vyvolá, generovat nový příjem. Jakýkoliv návrh, aby byly tyto poplatky povinné, je mm, zásahem do svobody podnikání a e, přístup k bankovním informacím spotřebitelů by e, měl zajišťovat e, především otázku dostupnosti příslušné transakce a v tom podporuje tedy pana Terho. Děkuji. Nyní dám slovo zástupci komise. Sean, please. Thank you, Chairman. Um, Děkuji, pane předsedo. Možná nejprve nějaké obecné poznámky z strany dříve, než ještě předám slovo kolegyni eh, v souvislosti s otázkami MIF. Eh, pro nás je toto debata velice zajímavá Eh, pozměňovací návrhy, které byly navrženy, eh, odrážejí veřejné konzultace především z pohledu uživatelů. To je pro nás důležité, eh, protože hm, komisař Almonia při veřejném slyšení o zelené knize hm, zdůrazňoval právě pohled spotřebitelů, čili spotřebitel by měl být v centru této politiky a vy jste, eh, tady ty poznámky, které zazněly, jsou velice eh, relevantní, ať už se jedná o eh, tedy otázku přeshraničních poplatků, nadměrných přirážek a tak dále. Než vstoupím do nějakých podrobností, tak bych ještě řekl, jaké další kroky plánuje komise. V následujících týdnech předložíme um, politickou orientaci, dokument, eh, který pokrývá ty oblasti, které eh, podle našeho názoru vyžadují eh, rychlou akci jak jsme uvedli v samotné zelené knize, ne, konkrétní legislativní návrhy budou na pořadu eh, dne až příští rok, ale chtěl bych vás ujistit z tohoto pohledu, že v, v, se nacházíme nyní v závěrečné fázi analýz a koncem eh, října eh, bychom mohli dospět nějakým výsledku a podporujeme a budeme podporovat e, vaši práci v této oblasti. Možná, že k těm klíčovým aspektům, které tady zazněly, e, co se týče tedy nadměrných přirážek, hlavně z pohledu spotřebitelů je to důležité téma. A my si myslíme, že část celého problému, co se týče přehnaných přirážek, e, jsme zaznamenali v rámci veřejných konzultací, že je tu velká kritika, co se týče e, velkých rozdílů v rámci Evropské e, unie. Na jedné straně v některých členských zemích jsou poplatky, e, přirážky zakázané, v jiných oblastech zase ne, vede to k velikému zmatku a může a bylo by jaksi žádoucí větší homogenita na vnitřním trhu a e, v rámci revize směrnice o e, platebních nástrojích v příštím roce bychom toto měli také zohlednit, takže to, to je takový zhruba směr, co se týče přirážek a, a, a zvýšení transparentnosti této problematiky v Evropě. Co se e, týče mezi bankovních poplatků. Eh, předám slovo kolegyni z DG hospodářské soutěže. Eh, děkuji. Když dovolíte, já bych taky odpověděla na otázku paní Intfeld, což se ptala při minulé diskusi. Eh, a vyjádřila nespokojenost tím, že komise neudělala už dřív něco. Eh, o, eh, v oblasti těchto poplatků. Já bohužel já musím s tím nesouhlasit. Eh, není pravda, že komise nic neudělala s těmito poplatky. My se touto problematikou zabýváme více než 20 let a soudní dvůr v Lucemburku v květnu se k eh, poplatkům vyjádřil a právě to byl důsledek toho, že komise přijala rozhodnutí v rámci pravidel o hospodářské soutěže. Čili to právě aktivity ehm, komise vedly k rozsudku v, eh, v soudním, na, u soudního dvoru. V květnu eh, jsme předložili ehm, Eh, jaksi mm, rozhodn, dokument týkající se mezibankovních poplatků, ale eh, realizace eh, takových opatření je v rukou národních orgánů. My v současné době vedeme jednání proti Mastercard, také proti Visa. To jsou otázky, které již byly tématem eh, jednání soudu v květnu a eh, takže eh, pokračuje aplikace tedy opatření v zájmu hospodářské soutěže na úrovni členských států. Ovšem tato otázka Eh, z důvodu efektivity by potřebovala jedno nařízení, které by platilo v celé Evropské unii. A z toho důvodu eh, eh, se byla připravena zelená kniha a spolu s kolegou doufáme, že následující kroky budeme moci ohlásit v říjnu. Takže je to téma, kterým se opravdu důsledně zabýváme. A vzhledem k tomu, že hm, přicházím z DG Comp, tam, kde dochází k, eh, k, k, k žádné aplikaci eh, politiky hospodářské eh, soutěže, se tedy ta situace zlepšuje. Co se týče mezibankovních poplatků, když to volně přeložím Eh, to jsou eh, služby, které ne, nemusí být garantovány, aby byly zdarma. Eh, a jsou dvě oblasti, kde mezi bankovní poplatky jsou placené v případě přímého debetu a to, co je uvedeno v zelené knize, transakce hm, platby platebními kartami a mobilní platby, platby přes internet. Když se podíváte na platby platebními kartami, kolektivní poplatky Visa ve většině národních systémů eh, a v systému Mastercard. Jeden z, pr- eh, z těch problémů, který figuruje v zelené knize, je v tom, že v každé zemi je, jsou tyto poplatky jinak vysoké a my máme velký problém přesně pochopit, proč jsou takové rozdíly v těch, ve výši poplatků. Eh, a například v Polsku jsou poplatky pětkrát vyšší než v Belgii. A to je skutečný problém pro vnitřní trh, pro integraci trhu a je to jedna z otázek, která figuruje v zelené knize. Ale nikdo neříká, že by tyto služby měly být zdarma problém s kolektivními mezibankovními platbami jsou účtovány skrytým způsobem. E, Malou obchod nemůže tyto poplatky ovlivňovat a spotřebitelé současně celou řadou e, opatření jsou e, tlačeni k nejdražším nástrojům, aniž by o tom věděli. A to taky figuruje v zelené knize, takže tolik z mé strany. Uh, Děkuji. A nyní dám slovo opět zpravodaji panu Terhovi. Prosím, buďte opravdu stručný ve své závěrečné řeči. Děkuji vám všem za konstruktivní poznámky. Já už eh, nebudu nic schrnovat. Jen chci říci, že někteří lidé nám připomněli, že to samozřejmě děláme pro běžného spotřebitele. To musíme mít na paměti neustále při diskusích o těchto poměrně složitých záležitostech. Já jsem si jistý, že to je cílem nás všech. Ještě jednou vám tedy děkuji a budeme postupovat poměrně rychle příští týden. Ano, děkuji. Hlasovat ve výboru Ekon se bude hlasovat 26.9. v říjnu na plenárce tohoto roku. A teď eh, přistoupíme k další zprávě. To je zpráva pana Gigolda, změna směrnice 2009-65 a je to první výměna názoru a já prosím všechny kolegy, aby byli co nejstručnější. Ja, vielen Dank. Ich werde das äh, Děkuji vám. Já výjimečně budu dnes hovořit německy. To bude mít radost, radost určitě i pan Mann, kterého tímto zdravím. Subjekty SKIPCP, to je úspěšná věc, 5,95 milionů eur bylo v Evropě investováno do takzvaných USIS, SKI IPCP a je to úspěšné proto, protože zde panují jasná pravidla a tudíž to vzbuzuje důvěru obyčejných investorů a konečných spotřebitelů. Jedná se o typy fondů, které využívá celá řada občanů pro svoje zabezpečení eh, v důchodovém věku anebo pro investování prostředků. Takže principiálně zde panuje určitá vyváženost že znamená to, že zde musíme stanovit jasná a rozumná pravidla v zájmu spotřebitelů, tak aby se také zvýšila a udržela jejich důvěra. A na druhou stranu je zde určité riziko. Když zajdeme příliš daleko, tak příslušné produkty a e, fondy odejdou do oblasti, které jsou regulovány méně. A to jsou tedy dvě roviny, kde je třeba najít dostatečnou rovnováhu. Návrh komise v této oblasti zde Eh, řeší hlavně tři oblasti. Za prvé eh, zlepšení požadavků na depozitní banky a eh, ručení depozitářů. Tam je důležité se poučit ze Medofova skandálu. Jde tedy o to, když manažeři investičních fondů Eh, zadají požadavky depozitním bankám a depozitářům, aby zde bylo jasná odpovědnost, jasné ručení. Spotřebitelé si musí být jisti ti, že nebudou eh, škodní na existenci struktur, které eh, oni nechápou, nemohou je ovlivnit. Pravidla jsou zde dobrá, ale otázka zní, co nastane, když příslušný aktér není schopen ručit. To byl právě ten případ Merov a proto se musíme vrátit k dohodě, kterou máme e, v systémech na ochranu investorů, zpráva Olafa Schmidta, abychom se e, zde obrátili na tuto zprávu a že tedy i v těch SKIPCP, když ten, kdo by měl ručit, není schopen vyplatit očkodnění, když se například ztratí cené papíry u depozitáře nebo ztratí svoji hodnotu v době, kdy k ním není přístup a dojde tedy ke ztrátám, tak v takovýchto případech musí někdo existovat, kdo je v platební schopnosti. Není možné, aby obyčejný spotřebitel jednoho dne prostě zjistil, že sice uzavřel smlouvu, ale e, že vznikají určitá rizika na straně eh, depozitáře. Není to nějaký dodatečný morální hazard, jde zde skutečně zajistit eh, rozumnou ochranu spotřebitelů. Dále, eh, co se týče systému odměn, tak jde o to dohodnout zde mezinárodní pravidla a úro, abychom se dostali na úroveň eh, méně regulovaných oblastí. Eh, zde mě velice zajímají podněty kolegyň a kolegů, protože si myslím, že právě toto je téma, o kterém celá řada občanů přemýšlí. Zda ty systémy odměn skutečně jsou v zájmu občanů. Smysl rozumného systému odměňování v oblasti investičních fondů musí být ten, aby byly v souladu Eh, zájmy investorů i manažerů. Když budou vydělávat investoři, měli by vydělávat i manažeři. Když investoři budou vydělávat málo nebo nebudou, musí za to manažeři ručit. A zdá je tento návrh komise zde v této oblasti dostatečně pokryt, na to se musíme detailněji eh, podívat. Když fondy nebo SKIPCP eh, působí v oblasti cených papírů, tak krátkodobě Eh, dochází k navýšení výnosů pro investory a možná také k navýšení odměn pro manažery. Ale když se potom situace zhorší a cené papíry ztratí svoji hodnotu, existuje zde ručení a odpovědnost nebo ne? Musíme si uvědomit také otázku, zda jsme zašli dostatečně daleko v oblasti transparentnosti nákladů. Veškeré náklady které se odečtou z výnosů investorů, jsou skutečně dostatečně transparentní nebo ne. Je dostatečně vidět, jaké náklady zde v souvislosti s konkrétním fondem vznikají nebo ne. Velice sporná je podle mého názoru zde následující e, téma, to jsou e, prémie, které jsou v rozporu s mm, pravidly hospodářské soutěže protože to brzdí uh, řádné informování uh, ze strany zprostředkovatelů. I zde bychom se měli zaměřit na to, zda jsou pobídky nastaveny řádně a zda bychom v této souvislosti měli něco udělat. Eh, vítám také třetí oblast komise a to je téma har- evropské harmonizace sankcí aby tedy všude v Evropě existoval podobný nebo srovnatelný sankční systém. Je zde návrh eh, minimální harmonizace a tento návrh vítám. Eh, toto téma je relativně omezené, Jusic 5, ale už se blíží Jusic 6. Projevě probíhají konzultace komise, bylo by dobré, kdyby celá řada investorů i nevládních organizací a samozřejmě i hospodářských organizací, které budou zapojené do této konzultace, aby opravdu zapojené byly, protože na trhu dochází k vývoji, který se původně takto neočekával. To, co nyní je pod tím nadpisem, tak eh, už není to, co jsme si původně představovali míra kreativity v této oblasti výrazně přesahuje hranice toho, co tato značka Jusic vlastně unese. A je zde riziko, že ztratíme e, výhodu, konkurenční e, výhodu, pokud e, tomu dáme příliš volný průběh. Je to téma, kterým se nyní zabývá komise. Je to opravdu zajímavé téma, protože Jusic Jasně musí investovat také do likvidních produktů a je otázka, zda zde není určité napětí mezi požadavky stavujícími na USIC a eh, přáním a nezbytností dlouhodobých investicí, například eh, eh, podpory sociálních, ekologických a jiných oblastí. Proto se velice těším na spolupráci se stínovými zpravodaji a e, na komunikaci s Evropskou komisí na to téma, jak komise může podpořit sociálně a ekologicky zodpovědné investování. Odehrává se zde konstruktivní dialog a já se těším na další spolupráci. Jsem tedy zvědav na vaše e, podněty a připomínky a jsem si jist, že zde budeme e, postupovat a přispějeme konstruktivně tak aby tento trh nadále fungoval ve prospěch občanů a že pravidla e, v době krize budou náležitě upravena. Takže já vám děkuji za pozornost a těším se na vaše podněty a připomínky. Děkuji, máme pět stínových zpravodajů. Prosím, buďte co nejstručnější. Jako první dávám slovo panu Tomasovi Manovi. Děkuji vám, pane předsedo. Já také využiji možnosti hovořit svojí mateřštinou, tak jako hovořil kolega. Ono zde panuje takový po- eh, pocit, že eh, politika eh, kulhá za realitou, snaží se napravit to, co skolabovalo na trzích. Takže já jsem rád, že zde máme možnost kvalifikovaně zareagovat a vyslat jasný signál, že chceme realizovat skutečně ochranu investorů. Jedná se zde o drobné středatele, drobné klienty a mají eh, nárok na vysokou ochranu. A proto je důležité, aby depozitáři byli schopní zohledňovat určitá pravidla a zajišťovat vysokou míru ochrany. A pokud tohoto dosáhneme, tak dle mého názoru pokročíme notný kus dopředu. A to, co předkládá Evropská komise, je správné. Tedy Eh, možnost zaručit vysokou míru ochranu investorů. Dále také budeme diskutovat o tom, že ti eh, další opatrovatelé, další depozitáři budou eh, schopni ručit. Nebudou se moc ze své odpovědnosti vyvázat. To je důležité, je to nesmírně důležité, aby to bylo zajištěno. A další téma, takový to, další opatrovatelé mohou být zapojeni pouze tehdy, pokud aktiva z budou spravovat oddělené, odděleně od svých vlastních aktiv. Musí tam být jasné oddělení, jinak to fungovat nebude. Domnívám se, že je důležité postarat se o to, aby existovaly e, sankce minimálním způsobem harmonizované. Už o tom Sven hovořil. To znamená, dosávat existují obrovské rozdíly a to se musí změnit. Celá řada investorů nebyla vůbec informována o svých investičních možnostech a proto je třeba zde skutečně vyslat pozitivní signál. Probíhá celá řada konzultací a jistě se do nich všichni ochotně zapojíme a jistě zde, pane předsedo, bude probíhat úspěšná konstruktivní spolupráce. Máme společný cíl a sice, že chceme vyslat signál, že zde panuje jistota, kterou eh, chceme zabezpečit a investoři budou v lepších rukou, než tomu bylo v minulé době, kdy byla celá řada skandálů, které nyní musí skončit. Děkuji. Děkuji, paní McCarthy. Děkuji. Já vítám prezentaci našeho zpravodaje. Myslím si, že můžeme podpořit jeho přístup je důležité využít revize této legislativy k tomu, abychom obnovili důvěru. Z minulosti máme zkušenosti o zneužití USIC a já si myslím, že toto je příležitost, jak to napravit. Eh, zmínil se o případu Madov a o tom, jaký to mělo dopad na důvěru investorů. Nechci zacházet do detailů. Myslím si, že by bylo dobré sejít se se spravodajem nad několika specifickými otázkami, ale obecně v naší frakci bychom byli rádi, aby zde byly jasné informace o rizicích, o výnosech z cených papírů. Byli bychom rádi, aby bylo jasné, kdo je konečným držitelem těchto aktiv, kdo eh, vykonává dohled a jaký je potom systém zodpovědnosti v případě ztráty těchto aktiv. My jsme pro eh, přísnější režim zodpovědnosti, protože chceme zajistit vysokou míru bezpečnosti pro investora a myslíme si také, že v každém případě eh, by zde mělo být jasné odhalování těchto informací pro investory. Jsou zde určitá omezení, která se vztahují na jisté cené papíry a já si myslím, že to je oblast, která by se měla zlepšit. Myslíme si také, eh, že by měla probíhat eh, roční eh, certifikace, která by měla být jasná. To podle našeho názoru je věc, která by se měla dělat jednoznačně na jméno držitele. To jsou naše argumenty, které určitě předloží i další kolegové. Je to samozřejmě další zátěž eh, pro eh, průmysl, tedy pro eh, ty provozovatele, ale k tomu dojde vždycky, když chceme zvýšit důvěru investorů. My chceme aby bylo dokázáno, že by tato certifikace skutečně znamenala zvýšení zátěže, ale myslím si, že ty výhody, ten přínos pro investora by byl opravdu jednoznačný, protože by měli opravdovou představu o eh, těch eh, cených papírech, o těch aktivech a o výši Eh, nákladů, takže já si myslím, že to je jen takový první vstup. Budeme o tom ještě diskutovat eh, se spravodajem a se stínovými spravodaji v každém případě. Eh, velmi podporuji přístup spravodaje, který chce obnovit důvěru investorů a chce se vypořádat s tím minulým zneužíváním USIT. Děkuji, paní Jensen. Jeg skal i Jeg skal i henhold til øh, parlamentets regler starte med. Promiň. V souvislosti eh, s pravidly parlamentu chci napřed ohlásit hospodářský zájem, protože pracuji v jednatelství jedné investiční společnosti, kde zastupuji investory. A 16 jde na, da, Dáns- eh, pokrývá 16% dánského trhu v oblasti USIC. Naše frakce může tento návrh také podpořit. Domníváme se, že to je dobrá iniciativa komise. Řekla to celá řada řečníků. Je důležité to podtrhnout, že eh, investoři musí být ochráněni a co se týče Eh, depozitních bank a depozitářů je důležité zajistit, aby tato pravidla skutečně byla účinná. Návrhy komise jdou správným směrem, samozřejmě se musíme ještě podívat na detaily, eh, jak tomu tak bývá. Analyzujeme detaily, analyzujeme, zda komise pracovala dostatečně dobře, jak s tímto návrhem můžeme dále naložit. Co se týče systému odměňování, už o tom hovořil kolega Gigold. Musíme i zde hájit zájmy investorů a podívat se na to, jaké pobídky v této oblasti existují. On o tom náležitě hovořil, vidíme to také v návrhu komise. Ono bývá docela snadné aplikovat eh, ty principy, které zde už byly v jiné oblasti, například eh, legislativě o alternativních investičních fondech, eh, či e, institucích a myslím si, že bychom se nyní měli na to detailně podívat, e, jak by to mělo fungovat jako liberálové, možná nejsme natolik nadšení, že se zde bude intenzivně vněšovat do systému odměňování. Nicméně my se na to musíme pořádně podívat. Ano, e, vyvinutí srovnatelných sankcí to je také dobrá věc. Usage. 4 zavedlo nástroj, který zahrnoval i přeshraniční aktivity, takže je logické, když existuje přeshr- možnost přeshraniční práce, tak potřebujeme i srovnatelné systémy sankcí. Také jsem ho, přemýšlela o jedné věci, když zde zaznělo, že bankovní sektor eh, zahrnuje i další poplatky a zde mě zajímají také další témata, například eh, otázka depozitních bank ve třetích zemích. I to je téma, kterým bychom se měli zabývat, ale samozřejmě musíme sledovat ten hlavní zájem a tím je ten, že investoři si musí být jistí, že jsou ochráněni. Děkuji. Thank you. Mr. Děkuji, pan Kaman. Thank you very much, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat zpravodaji. Eh, v průběhu minulých měsíců jsme vedli několik diskusí na toto téma a byl tak laskav, že mě pozval na akci, kterou uspořádal v Londýně a myslím, že některé myšlenky, o kterých tady hovoříme, to znamená rozšíření e, eh, USIC, e, eh, komplexních, nekomplexních, strukturálních, nestrukturálních e, nástrojů, já se domnívám, že tady je příležitost právě o tom jednat v širším dosahu. Jusic představuje řadu návrhů. Když se podíváme na jednotlivé eh, elementy finanční krize, eh, lidé eh, jak si Eh, vidí právě ten eh, problém v eh, hedžových fondech a podobně. Ptají se, proč nemáme takovouto regulaci a toto je příležitost právě zajistit dostatečnou odpovědnost a řešení těch problémů. Je důležité, abychom se snažili Eh, maximálně eh, s, eh, vyřešit problém s AFMD a o, zajistit ochranu spotřebitelů. Jsou oblasti, které bychom měli ještě více zkoumat, a sice zda depozit, zda mohou se vyvázat z odpovědnosti a my v podstatě, podstatné je, že my chceme, aby tady existovala určitá odpovědnost a není, eh, někdo musí být zodpovědný. A když se podíváme na celou krizi, tak vidíme, že největší problém je, že právě ty banky, které pochybily, vlastně nebyly povolány k zodpovědnosti a finanční sektor vlastně nebyl nijak sankcionován a byla závažně narušena důvěra. Překvapuje mě také některé požadavky. Některé banky se mě kontaktovaly a říkají, že některé ty návrhy nejsou rozumné a některé instituce, že budou zbytečně vyloučené z určitých opatření a že to není nic přínosného pro investory a a dojde k větší koncentraci, e, jestliže někteří subjekty tedy zmizí z trhu a větší koncentrace znamená větší rizika. Čili to budeme muset ještě e, dohloubky prostudovat a byla by potřeba studie dopadů Když se, co se týče sankcí, Eh, co, eh, tam eh, je to otázka transparentnosti, je záhodno, aby se snížila složitost celého systému v rámci Evropské unie. Transparentnost rozhodně zajistí větší rovnováhu, aby investoři měli informace, které potřebují, ale aby zase nebyly přetěžováni. A konečně se snad všichni shodneme na tom, že jeden z velkých problémů, které přispěly k finanční krizi, je nepřiměřená, otázka nepřiměřených odměn. Eh, ať už eh, to člověk posuzuje jako ekonom nebo jako psycholog, eh, je potřeba se také zaměřit na tuto otázku Eh, jeden expert, který, expert, který eh, jak si odvádí špatné výsledky, by prostě neměl dostat vůbec žádnou odměnu. Eh, to, a nyní paní Ruling. Děkuji, pane předsedo. Já bych především chtěla říci, že nikdo tady není proti potřebě zlepšit ochranu spotřebitelů v rámci USIC. Ale nejprve poznámka na adresu Evropské komise. My teď pracujeme na USIC 5, USIC 6 už se začíná rysovat v blízké budoucnosti a mě by zajímalo, jestli by nebylo lepší eh, pře- udělat takové komplexnější přepracování legislativy v oblasti USIC, s tím, že ten interval by nebyl tak krátký, ale ta, to přepracování by bylo důkladnější, protože si nemyslím, že je moudré re, eh, legislativu trvale měnit. Co se týče USIC 5, proto abychom eh, mohli hovořit o změnách eh, Eh, legislativy v oblasti USIC za účelem harmonizace eh, jejich pravidel, eh, jejich fungování si myslím, že je nezbytné vzít taky v úvahu obsah směrnice IFM. V loňském roce tato směrnice zavedla velice komplexní právní rámec, který se týká fondu mimo což by ještě měl eh, posílit soubor eh, pravidel eh, úrovně 2, čili tento hlavní cíl by měl být konvergence standardů IFM a USIT 5. To by usnadnilo dohled ze strany úřadů a umožnilo by to také rovné zacházení s aktivy a tudíž vysokou ochranu investorů a ve finále e, snaží život pro investiční fondy. Je jisté, že USIT jsou koncipovány pro drobné investory a v tomto duchu my bychom měli vycházet z toho, že jednotnost eh, jaksi domicilu fondu, dohledového orgánu a investora je to nejdůležitější. A závěrem bych chtěla říci, že je potřeba v první eh, řadě klást důraz na konvergenci s normami v eh, směrnice AFM a v druhé řadě spolupráce mezi eh, orgány, subjekty, které chrání investory a, a, a, a určité srozumitelnosti pravidel delegování na některých trzích a některých aktiv. Jak víte, pes je zakopaný v detailu a jedině technické detaily mohou poškodit ochranu investorů a celého toho systému USIC, protože se shodujeme na tom, že USIC jsou velice úspěšný evropský nástroj, na který můžeme být hrdí. Thank you, Mr. Schmidt. Děkuji, a pan Schmidt. Very much. Děkuji, pane předsedo. Paní Luling v závěru řekla přesně to, co jsem chtěl říct já. Já jsem byl zpravodajem pro USIC Myslím, že to bylo v roce 2001 a 2003, a pak to na 13 let usnulo, a pak se nám to konečně podařilo. A byl to obrovský úspěch a já si myslím, že bychom měli být velmi spokojení a vděční. Ve směrnici, za kterou jsem zodpovědný já, o kompenzaci investorů, tak tam musím říci, že tam je to zcela zablokováno, vůbec nic se neděje. A možná se něco stane po diskusích o bankovní unii, ale zatím tedy se nic neděje. A v tomto případě bylo užitečné, že teď je možno v této věci řešit ochranu investorů a otázku depozitářů myslím si, že to bylo trošku negativní, že jsme to tehdy vyloučili. Dneska bychom byli spokojenější. Děkuji. Chce si zástupce komise vzít slovo v této chvíli? Yes, thank you much. Uh, thank you very much. Ano, děkuji za slovo. Myslím si, že zohledníme některé z věcí, které zde zazněly. Určitě se podíváme znovu na otázku přijatelných nebo způsobilých institucí, to je věc, která také už byla zmíněna. Máme několik eh, institucí nebo tedy subjektů, které by nikdy nezískaly autorizaci MIFID. Je jasné, že Vůdčím prvkem by měla být ochrana investora. Ať tedy definujeme ty subjekty, jak chceme, tak si myslím, že MIFID by měl být práh, který musí každý překročit. Kapitálové požadavky by měly být v souladu s, s MIFID a také institucionální a organizační požadavky podle MIFID by měly být určitým benchmarkem nebo opravdu takovým eh, takovou spodní hranicí. Pokud eh, je nesplníte, tak nemůžete fungovat jako depozitář. Pokud jde o harmonogram, bereme to v úvahu. USIT 5 eh, eh, byl bohužel trošku odložen optimálně. By měl opravdu jít ruku v ruce s AIFM. A teď jsme se rozhodli, že reformu depozitářů provedeme o něco dříve ne všechny ostatní reformy v rámci USIC, protože si myslím, že reforma depozitářů je opravdu naléhavá. My nemůžeme mít situaci, kdy drobní investoři budou chráněni méně v rámci USIC než eh, firmy, které budou investovat v rámci AIFM, takže proto jsme tedy předsunuli eh, tuto reformu depozitářů před ostatním. Ta druhá debata se týká věcí, které se týkají investičních fondů obecněji. Například eh, role, kterou hrají ve stínovém eh, bankovnictví, tyto fondy jsou eh, mnohem širší, nebo tedy je mnohem širší než otázka justice. Má to mnohem větší dopad na celo, celý trh eh, s finančními službami, takže my se teď tedy zaměřujeme na USIT, nicméně myslíme si, eh, že to bude mít širší dopad než pouze na USIT. A to je podle mě další důvod k tomu, proč jsme uh, přikročili k reformě depozitářů jako k prioritě a proč jsme to oddělili od obecné debaty o investičních fondech v oblasti stínového bankovnictví. To je vše, co jsem chtěl v této chvíli říci, ale vyzývám všechny, aby se podívali na otázku způsobilosti a aby měli na paměti, že pokud jde o kapitál a organizační záruky, neměli bychom jít eh, pod standardy MIFID, eh, protože to si myslím, že je klíčové pro bezpečnost. A myslím si, že je to důležité také z hlediska zodpovědnosti v případě ztráty. Děkuji. Děkuji a na závěr má slovo zpravodaj pan Giegold. Well, just very briefly, thanks for... Velmi stručně děkuji za připomínky. Zdá se mi, že mm, se tady shodujeme poměrně do značné míry. Děkuji za jednotlivé návrhy, také ze strany Alín a Saida a Anet Jansen. Chtěl bych také poděkovat. Myslím si, že je to vlastně poprvé od té doby, co jsem v tomto výboru, že někdo na začátku vystoupení zdůraznil, že by měl eh, mít nějaký konflikt zájmu nebo zvláštní eh, vazbu na odvětví, o němž připravujeme legislativu. Takže já velice děkuji Anet za to, že tímto začala. Já jsem to nikdy neslyšel v tomto výboru. Nemyslím si, že byste byla jediná, na koho by se konflikt zájmu mohl kdy vztahovat, takže moc děkuji. Druhá věc, je naprosto normální, že k tomu přistupujeme způsobem, e, takže e, pozorujeme všechna finanční centra, je, no, je normální také hovořit s podniky v Londýně, měli bychom tak učinit i v jiných oblastech a hovořit i s druhou stranou, chopitelně, to znamená s institucemi na ochranu investorů a spotřebitelů. To je normální postup který by měl platit vždy. A je tu jedna věc, která je naprosto kritická. V světě USIC to, co bylo určeno drobným spotřebitelům, bylo úspěšné, protože existovala jasná kritéria. Nyní vidíme, že v rámci finančního inženýrství dochází k posunu k nástrojům a produktům, které obvykle jsou spíš produkty typu AIFM. Takže logické by bylo, proč nezharmonizovat oba tyto standardy dohromady. Ale já když hovořím s podniky i se spotřebiteli, tak jsem k tomu velmi skeptický. Jusic je cený právě proto, že drobní spotřebitelé jej považují za důvěryhodný. A to bychom měli chránit eh, a znervozňuje nás, když v některých finančních centrech mimo Evropskou unii si říkají, že pod názvem Jusic se dají prodávat i různé jiné věci, a začínají diskutovat o tom, že by si vytvořili vlastní přísnější normy a to by, e, obávám se, mohlo e, poškodit e, spotřebitele, že by vlast... takže jestliže nebudeme, my když budeme nebudeme dostatečně chránit spotřebitele a nedáme do popředí ochranu spotřebitelů, tak pak se to může objevit někde jinde a pak eh, bych eh, mohly vzniknout velké eh, nevýhody z oblasti hospodářské soutěže. Takže finanční centra v Evropě by měla v tomto duchu jaksi postupovat jednotně a tak to bychom tedy měli postupovat i my. Děkuji. Předložení pozměňovacích návrhů do 5. listopadu pardon, 22. listopadu, projednání pozměňovacích návrhů 17. prosince, hlasování ve výboru 21. ledna příštího roku. A nyní se přesunujeme k dalšímu bodu a to je výroční zpráva ECB za rok 2011. Spravodajkou je paní Marisa Matyáš a já jí dám slovo. Maria Martis. Muito obrigada, obrigada, Sr. Presidente. Um, bem, é... Děkuji vám, pane předsedo. Jedná se o první výměnu názorů v tomto výboru na téma výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2011. Máme pocit, že v době hospodářské krize se eh, Evropská centrální banka eh, zviditelňovala čím dál tím více, jak institucionálně, tak také při hledání odpovědí na situace, které v době krize zažíváme. Výroční zpráva za rok 2011 ta právě odráží změny, které nastaly v politice Evropské unie v souvislosti s reakcí na krizi. Předseda Evropské centrální banky sám prohlásil, že se jednalo o mimořádný rok, o rok, eh, který je spojen s velkými hospodářskými propady. Reálný růst EU byl 1,5%, což je méně, než bylo v roce 2010. Co se týče vlastní výroční zprávy Evropské centrální banky, tak eh, zde můžeme vidět taková dvě časová období. Řekla bych asi toto. V prvním pololetí Evropská centrální banka eh, reagovala takovým trochu absurdním nebo nevhodným způsobem, ale ve druhém pololetí se to přece jen změnilo. A ECB, ECB se snažila napravit pochybení prvního pololetí, protože všichni víme, že eh, v dubnu a v srpnu 2011 Evropská centrální banka zvýšila evropsk- eh, úrokovou sazbu o 50 bazických bodů a potom ke konci roku eh, o stejnou míru eh, zase úrokovou sazbu Evropská centrální banka snížila. Takže v průběhu prvního pololetí, eh, i když zde byla průměrná inflace vyšší než v roce 2010, tak v tom prvním pololetí bylo konstatováno, že Evropská centrální banka nereagovala adekvátně, nepracovala adekvátně s úrokovými sazbami. Eh, došlo ke konjunkturální inflaci, která souvisela eh, také se cenami pohodných hmot, nebyla to strukturální inflace, takže to jednání nebylo přiměřené. V druhém pololetí se Evropská centrální banka snažila eh, pochybení napravit, nakonec došlo eh, ke snížení úrokových sazeb. Ovšem je zde i problém určité expanzivní politiky Evropské centrální banky ve druhém pololetí. Když se podíváme na výroční zprávu, tak vidíme, že expanzionistická politika ale neměla dopady na poskytování úvěrů podnikům. Jde zde o politiku, která byla re- realizována v dnešním kontextu eh, úspor a zmrazování mest. Takže toto chování v druhém pololetí bylo neúčinné. Musíme to zohlednit při diskusi o zprávě. Musíme také diskutovat o mandátu Evropské centrální banky jako takové. Možná, že by bylo docela rozumné, kdyby mandát Evropské centrální banky zohledňoval inflaci bez ohledu na cíle týkající se zaměstnanosti a růstu. Například se domnívám, že jedna z nezbytných věcí pro překonání stagnace v eurozóně spočívá v tom, že se mzdy a platy v eurozóně zvýší. Toto zvýšení by umožnilo totiž dvě věci. Za prvé by se zvýšila agregovaná poptávka v eurozóně a také by se snížila nerovnováha mezi centrem a periferií. To je první diskuse. Druhá diskuse souvisí s tím, co Evropská centrální banka dělá nad rámec svého mandátu. I toto výrazně souvisí s politikou úsporných opatření, když jsme nyní svědkem. Všichni členové tohoto výboru si jistě všimli, jak významnou roli hrála Evropská centrální banka při doporučování opatření členským státům a de facto jim je také diktovala například opatření v oblasti pracovního trhu, služeb, zdanění, privatizací a podobně. Existovala zde celá řada doporučení, která vyřkla Evropská centrální banka de facto je členským státům nadiktovala. A to v době, kdy by klíčem měla být veřejná podpora opatření pro zvýšení prosperity. Také je třeba se podívat na některé věci týkající se fungování Evropské centrální banky jako takové. Dovolte mi některé z nich podtrhnout. Za prvé je to vedení Evropské centrální banky, o tom už se v tomto výboru odehrávala velice živá diskuse a měli bychom se tomu tématu opět věnovat. Ukazuje se totiž, že na nejvyšších eh, rozhodovacích eh, úrovních eh, této instituce se nikdo nezabývá rovností mužů a žen a vyrovnaného zastoupení mužů a žen. A další téma je to, že Evropská centrální banka hraje čím dál tím významnější roli. Panovaly zde pokusy, aby Evropský parlament eh, byl oslaben v rozhodovacích procesech souvisejících eh, s Evropskou centrální bankou, ale demokratická kontrola, které Evropská centrální banka podléhá jako taková, už je relativně nízká. Jsou to otázky, které souvisejí s politikou, se soudobým kontextem a které je třeba řešit i v souvislosti s touto zprávou. První otázka, kterou zde chci položit, je následující. Můžeme takto pokračovat, aniž by Evropská centrální banka vysílala trhu jasné e, signály, že nechce fragmentovanou politiku. A druhá otázka zní, zda můžeme postupovat nadále tak, že Evropská centrální banka, která bude mít mandát, který bude orientován na ceny, to jsou relevantní otázky, zda takto můžeme pokračovat. Já o tom pochybuji, nicméně toto je první prezentace otázek a témat k výroční zprávě a nyní se těším na reakce kolegyň a kolegů, případně na uvedení dalších eh, otázek, které jsou důležité pro další diskuzi. Děkuji. Máme tady zase pět stínových zpravodajů. Prosím, snažte se opravdu být struční. Pan Pelc. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek is. Děkuji, pane předsedo, děkuji i zpravodaji. Je to velice stručné, koncízní rezime, plně souhlasím s hlavními myšlenkami, shoduji se tedy na tom, že rok 2011 byl rokem řady výzev ve finanční oblasti, ale to možná není poslední rok, který takto vypadá a proto bychom si měli zvyknout na tuto situaci ve střednědobé perspektivě. A jsem toho názoru, že všechny návrhy týkající se mandátu ECB by měly být prostudovány více do hloubky. Rok 2011 by mohl Eh, být rozdělen do dvou částí. V prvním období ECB eh, vedla aktivity, eh, které se jaksi značně lišily od druhé části roku. Bylo to určitě odůvodněné, došlo k zvýšení o 50 bodů v prvním pololetí a k poklesu o 50 bodů v druhém pololetí, to bychom se na to měli podívat do detailů a také bychom se měli eh, zabývat otázkou, do jaké míry její rozhodnutí byla oprávněna, především ve světle eh, malého eh, efektu v oblasti růstu v reakci na rozhodnutí přijaté v prosinci a tedy malého vlivu na eurozónu a Evropskou unii. Další jev v roce 2011 je ten, že krize státních dluhů se prohloubila a perspektivy eh, makroekonomického vývoje byly zrevidovány směrem dolů. Co se týče řecké ekonomiky, ECB říkala, že není pro odložení státního dluhu, my bychom měli eh, se eh, podívat, zda toto stanovisko bylo opodstatněné ve světle eh, toho, co, k čemu došlo v posledních měsících. V druhé polovině roku 2011 došlo k posunu, ECB začala poskytovat úvěry což mělo závažné dopady na banky, které se nachází na periferii eurozóny. Nákupy cenných, sekundárních cenných papírů nebo na sekundárních trzích, které eh, obnovily vlastně růst, tak vy mě vyvolávají řadu otázek. Taky si kladu řadu otázek, podobně jako zpravodaj ostatně, co se týče role, kterou by ECB měla hrát. Možná bychom o tom měli diskutovat, jako je třeba eh, rozšíření finančních rizik, podpora ekonomických mechanismů, rozšíření možného vývozu, změna indexů a v neposlední řadě je to téma posledních týdnů, hovořilo se o tom i na plenárce. A to jsou do, otázky dohledu které by ECB eh, e získala navíc, to znamená, otázka zní, zda je to oprávněné. Já se přiznám, že jsem si prolistovala eh, zprávu parlamentu k výroční zprávě ECB za rok 2010. Eh, my jsme tam tehdy v té zprávě předložili řadu návrhů, ale ta letošní zpráva už je ani nezmiňuje třeba v bodě 13 šlo o to požádat, nebo žádat od ECB, aby vytvořila Evropskou ratingovou agenturu. ECB s tím možná nesouhlasí, ale měla aspoň zareagovat. A prostě ve dvou větách tento návrh nějak, jak si na něj zareagovat. A závěrem bohužel nemám dost času, takže brzy skon, takže skončím, skončím a těším se na další spolupráci se zpravodajem a sama předložím také vlastní pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo panu Ankte Klukovi. Merci. Děkuji. Velice mě těší, že mohu na tomto tématu spolupracovat s dámami a Děkuji Marize, se kterou jsme absolvovali první cestu do Frankfurtu do centrální banky, abychom tam se zástupci ECB hovořili o velmi vážných věcech. Hovořili jsme o omezeném odkupu cených papírů, eh, tříletých cených papírů, které ECB ohlásila pro země, které mají přístup k EMS. A také jsme hovořili o mandátu ECB eh, e a zaznamenali jsme, že často ECB překračuje eh, cíl, který byl stanoven, to znamená stabilita cen, protože se zabývá strukturálními reformami a rozpočtovou politiku, což v zásadě nepatří do její kompetence. Tato zpráva přichází ve zvláštním kontextu, kdy, jak kolegové víte, dnes máme problém demokratické kontroly rozpočtové a měnové zprávy eurozóny a i nad rámec eurozóny, protože tyto diskuze probíhají v rámci vytváření budoucí měnové a rozpočtové unie. Čili pochopitelně musíme ECB položit pár otázek a máme k tomu příležitost právě v této zprávě. Já se omezím na dvě otázky. Za prvé, otázka souvisí s programem LTRO. Omlouvám se, ale i tady jsou nějaké ruchy. Eh, nevím, jestli někdo ve vašem sousedství má zapnutý mobil, nebo jestli mám změnit mikrofon, říká řečník. To bude možná řešení, ano, prosím. sorry everybody, but it's a good... Omlouvám se všem, ale myslím si, že je dobré, aby všichni dobře slyšeli. Dobrá. Čili k programu LTRO, jak víte, účastnilo se přes 500 bank prvního programu emisí, jehož prostřednictvím ECB eh, e půjčila na tři roky přes 500 miliard. Eh, operace byla pak opakovaná za podobných podmínek. Cílem bylo, aby banky tuto likviditu využily na obligačním trhu, aby se snížil tlak na státy. Ovšem velká část této likvidity byla nakonec umístěna v bankách při ECB. E, vzhledem k relativní efektivnosti této politiky je otázka, do jaké míry je vhodná, zvlášť když e, vidíme, že Evropská centrální banka e, jaksi Eh, eh, si při, jak si rozhodovala mezi LTRO a odkupem eh, státních dluhů, SNDP by možná bylo efektivnější v boji proti spekulacím a mohli bychom jít ještě dál Čili otázka zní, zda za těchto podmínek bychom neměli bankovním licencím a evropskému mechanismu stability eh, toto svěřit, protože pak bychom měli naprostou kontrolu nad úvěry, které jsou poskytovány státům, které jsou obětí spekulací. Ovšem SNP samo trpí nedostatkem koncepce, čímž se dostávám ke druhému bodu a to je postoj ECB jakožto věřitele států eurozóny. Když si vezmeme příklad, odklad Řecka od poloviny roku 2010 ECB odkoupila cené papíry, tedy e, řecké dluhopisy za skoro 150 miliard eur. Ale protože tyto dluhopisy e, podléhají fluktuaci a došlo k poklesu jejich hodnoty, tak ECB e zaplatila méně než 40 miliard na jejich nákup. Ale až skončí jejich platnost, tak bude potom ECB požadovat úhradu jejich nominální hodnoty, to znamená, že realizuje nadhodnotu eh, na těchto eh, státních dluhopisech pro Řecko by to bylo 11 miliard eur bez, bez ohledu na úroky, což je více než 4% HDP Řecka. A je tedy úkolem ECB realizovat zisky na takovýchto operacích? Obávám se, že nikoli. A připomínám, že ECB e, tuto situaci nejenom strpěla, ale aktivně realizovala, vyloučila se ze zrestrukturalizace řeckého dluhu v roce 2012 a kdyby byla akceptovala jako 96% soukromých věřitelů eh, Řecka, eh, eh, jak si umožnit tento dluh, ta situace by dnes neexistovala. Nehovořil jsem o produktu, s, o výnosu z úroků, ale ECB realizovala 3,6 miliard z tím, že uvedla, že to je výnos především z, eh, realiza- z operací SNP. Takže se dostáváme k paradoxu. Velká část podpor no, pomoci Řecku posloužila ke zlepšení hospodářského výsledku ECB, aniž by řecká ekonomika z toho eh, viděla eh, nebo teda dostala nějaký, nějaké eh, užitek. Takže to je opravdu paradox. Vidíte, vážení kolegové, o ECB se toho dá říct mnoho, především během eh, bohatého roku 2011 a velice mě těší, že tato zpráva bude příležitostí pro zahájení diskusí, které budou jistě přínosné jak se zpravodajkou, tak s ostatními stínovými. Děkuji. No. Děkuji, Remo. Thank you very much, Sharon. Děkuji, Sharon. Jen tři minutky, protože máme málo času. Já jsem byl zpravodajem ke zprávě ECB za předcházející rok, takže nabízím Marise pomoc. Pokud budeš potřebovat nějakou radu, tak já budu velmi rád součástí tohoto genderově vyváženého týmu, eh, kdy tady budeme řešit tuto zprávu ECB. Já sdílím ten dojem, který zde prezentovan Berden Langen před rokem, kdy minulý rok v létě ECB začala skupovat španělské a italské dluhopisy. Řekl, samozřejmě bez zásahu ECB by ta situace byla horší. A já mám ten pocit, že kdyby ECB nezasáhla v minulém roce a v minulých měsících, tak by situace byla horší. A teď já jako evropský federalista každý den si říkám, že mě opravdu chybí existence Evropského ministra financí, financí Evropského ministerstva financí, které by mohlo vykonávat tu práci, ke které je teď nucena ECB. Já si myslím, že by bylo velmi zajímavé v souvislosti s touto zprávou diskutovat o roli ECB a o efektivitě operace LTRO. Já mám pocit, že ta první LTRO proběhla před eh, Vánocemi, byla to taková vánoční koleda ECB před Vánocemi, začala skupovat španělský dluh, začala dávat peníze bankám na to, aby si koupili eh, dluh Španělska, ale teď eh, máme už druhé LTRO v březnu tohoto roku a po této druhé operaci jsme viděli, že eh, ten úvěr eh, od bank neplyne do reálné ekonomiky. A v tomto výboru bylo uznáno, že účinnost této operace není dobrá a ve Španělsku můžeme hovořit o tom, že všechny peníze, které získaly banky, jdou na to, aby se koupili státní dluh a nejsou žádné peníze na úvěry pro domácnosti a podniky. Tím pádem není likvidita a není možno obnovit eh, tento proud, eh, tento tok peněz, aby bylo možno růst. Další věc, na kterou bych se rád zaměřil, je euro. Já věřím v euro. Já už jsem o tom hovořil, když jsme hovořili o bankovním dohledu. Vždycky jsem říkal, že mám zájem o to, abychom měli i nadále euro, stálou společnou změnu, stálou společnou měnu. Jsem velmi rád, že je zde kapitola v rámci ECB, která poskytuje informace o statistikách a o věcech, které budou velmi užitečné pro debatu, kterou povedeme v této sněmovně. Tak to nebylo. Loni tam jsme museli ta čísla hledat jinde, třeba v tisku a ne ve zprávě ECB a já si myslím, že by bylo opravdu dobré mít udržitelnou měnovou unii. A vidím, že jsou zde stovky a stovky milionů které plynou z některých centrálních bank do jiných. A já se říkám, zda tyto nerovnováhy jsou udržitelné, anebo zda budou stále či nikoli. A myslím, že bychom se měli zaměřit na to, jak Federální rezerva v USA tyto problémy řeší. Já si myslím, že by to bylo zajímavé. A konečně nám také zájem o to, aby se prostudovala situace některých eh, evropských eh, centrálních bank, nebo tedy centrálních bank evropských států. Tato studie, studie proběhla ve Španělsku například loni, ale bylo by dobré to znovu zopakovat. Jsem velmi rád, že Mario Draghi je teď eh, prezidentem ECB, protože si myslím, že je to velmi zkušený muž, a myslím, že s ním můžeme vést velmi dobrou debatu v zájmu našich občanů a naší budoucnosti. Děkuji. Děkuji, Sven tady není, takže... Neither Sven nor Eva, because Eva is supposed to be shadowing. Ani Sven, ani Eva, která by měla být stínovou zpravodajkou, takže si vezmu slovo já, nebudu opakovat všechno to, co zde bylo řečeno, ale k tomu, že ECB je na hranici toho, že by získala další pravomoci k těm už obrovským pravomocem, které má. Já chci říci, že bychom možná měli přehodnotit eh, způsob, jakým děláme tyto zprávy. Možná bychom je měli eh, trochu prohloubit, protože otázka demokratické legitimity toho, co dělá ECB, je čím dál naléhavější. A možná, když děláme dnes zprávu ECB, možná bychom od příštího roku měli začít dělat dvě zprávy, kdy ECB bude také orgánem dohledu. Já myslím, že bychom tyto dvě zprávy měli oddělit, protože opravdu chceme, aby ECB měla jiný přístup, když bude informovat o svém úkolu dohledu než eh, když bude informovat o svém měnovém eh, úkolu. Nechceme to směšovat. Já si myslím, že by to byla dobrá příležitost, jak vyslat signál směrem k ECB, že opravdu budeme od nich očekávat a ne je jen eh, prosit o to, aby se nám zodpovídali ze své budoucí práce. Já si myslím, že to je věc, která rozhodně by měla být rozhodnuta už teď. Je to takové varování. Děkuji. Pokud mohu, tak já odpovím také na tento bod a připomenu poslancům, že musíme udělat výroční zprávu, stejně jako pro eh, hospodářskou soutěž. Je to zpráva z vlastní iniciativy a s otázkou eh, nebo s ohledem na demokratickou zodpovědnost ECB je to takový problém, který vyplývá z vlastních postupů parlamentu zejména když chceme mít větší zodpovědnost, eh, pokud jde o návrhy v oblasti bankovní unie. A já doufám, že poslanci to řeknou také předsedou svým frakc, svých frakcí. A když se příště znovu zmíníme o nutnosti věnovat této záležitosti zvláštní pozornost, tak si toho možná všimne i sám předseda. Děkuji, paní předsedkyně. V této zprávě o výroční zprávě ECB z rok 2011 Evropský parlament jak si chválí činnost ECB v době krize. Nepochybuju o tom, že i v tomto roce se parlament shodne na tom, že ECB odvedla velký kus práce. Ale mám tři připomínky. Dlouho, operace dlouhodobého refinancování z roku prosince 2011 do roku 2012 produkuje 13 mil, trilionů eh, eur nízk, eh, levných úvěrů, ale přesto to nenaplňuje nejdůležitější cíl, to znamená navýšit možnost půjček podnikům. A ECB eh, kupuje tři ro- místo tří let stability pouze tři měsíce. ECB se rozhodla pro e, nástroj takzvaná bazuka. E, centrální banka je připravena nakupovat neomezené množství krátkodobých státních dluhopisů a toto rozhodnutí představuje značné riziko a to je důvod, proč e, Německá centrální banka hlasovala proti. A v loňském měsíci Evr- Německý ústavní soud uvedl, že tato, toto není kompatibilní s evropským právem a já s tím naprosto souhlasím. Za prvé je riziko větších rizik, jestliže ECB nabízí, že bude nakupovat státní dluhopisy bez omezení eh, a bez ohledu na fiskální kalendář, ale nebude možné, aby ECB stanovila takové podmínky, které e, vyřeší e, problém těch zemí, které neplní podmínky a nepředvídatelná politická rozhodnutí v členských státech toto ještě mohou zhoršit. Je riziko, že e, státy ztratí motivaci k eh, reformám, eh, jak tomu bylo v minulosti. A kromě toho eh, rozvaha ECB již dnes vyvolává pochybnosti. Otázka zní, zda centrální banka bude dál kupovat dluhopisy z zemí, které nedostatečně realizují reformy, protože hrozí potom panika, což přesně je to, čemu chce ECB zabránit a pak je nebezpečí, že ty dluhy budou ještě hůře vymahatelné. A takže půjčky ECB ne, nejsou jenom uh, pos, jako uh, šance poslední, ale často je to první řešení. A dnes ECB sehrává politickou roli uh, při financování vládních deficitů, ale centrální banka není centrální vláda. Uh, může tisknout peníze, ale nemůže vytvářet pracovní příležitosti, nemůže prosadit ve vládách reformy a to by měli dělat politici. Ale bojí se roz, rozčílených voličů a e, tudíž je tu problém s demokratickou legitimitou. V tuto chvíli všechno má v rukou instituce, která je řízená jako Vatikán. Není tu žádná demokratická kontrola, zprávy o schůzích konkláve jsou tajné a nikdo neví, kde je najít. No, konečně se na něčem shodneme, vidím. Hmm. Předseda eh, je eh, jaksi vynesený do role europapeže a Eh, v sídlo Evropské banky v, ve Frankfurtu se stává dnešním Římem eurozóny. Takže cokoliv, eh, jakmile se ECB dostane do oka bouře, tak eh, potom se proti ní postaví rozlobení lidé, kteří o ní nic nevědí a která nemá žádnou legitimitu. A to je právě veliké riziko, které podstupujeme, protože ECB se vlastně ehm, dostala do, do nepříznivé pozice. Děkuji. Ty jediný muž mezi eh, zpravodaji. Silvie má slovo. Děkuji eh, musím začít vtipem. Víte, proč má dnes Evropa problémy? Jak říkají někteří, to neříkám já, protože v Římě je Němec a Ital v centrální bance. Já teda neříkám, že to je správně, naopak práce ECB je pozoruhodná v těžkém kontextu, ale a tato zpráva je opravdu v tomto roce zvlášť důležitá ze dvou důvodů. Za prvé, když vezmeme události a zamyslíme se nad rokem 2011, tak si lépe uvědomíme, že některá rozhodnutí, ať už s nimi souhlasíme nebo ne, byla přijata v krátké době, zaznělo to tady ze strany Liama a dalších, je důležité a se s odstupem podívat tedy, jak si stojíme a za druhé, jak to říkalo tady několik lidí a vidím, že to téma začíná čím dál víc lidí zajímat, chci připomenout, že právě na konci roku 2011 Gudrun Dugverer, což byla jediná žena v představenstvu ECB, opustila svou funkci a my teď se snažíme o dosažení nějaké minimální rovnováhy a snaží se vytvořit, eh, vyřešit situaci, která trvá už přes rok. Evropská rada v červnu zahájila poměrně inovující akci, protože od začátku krize poprvé tu je snaha o celkový přístup eh, na místo dílčích reakcí. Eh, hlavy států a vlád se snažili, aby se komplexně řešily otázky nejenom rozpočtové, ale i bankovní, i E, e, v té demokratické odpovědnosti, což ani francouzsky nejde nějak říct, což je pozoruhodné. Čili instituce musí skládat účty a měli bychom se říci, jak tuto kontrolní práci toho, co bylo učiněno. To si myslím, že by mělo být jaksi úkolem našeho parlamentu se vší vážností tedy zkontrolovat a tady několik kolegů o to žádalo, Ramon to bude sledovat, kolega z EPP, je potřeba sledovat, jak ECB reaguje na to, co jsme napsali v minulých zprávách, čili chce to červenou niť a já žádám zpravodajku, aby se tedy tomu věnovala. Já bych řekla, že tato zpráva ovšem není e, příležitost pro změnu mandátu ECB. My jsme tady o toho, abychom aplikovali smlouvy a všechno, co vnějšímu světu ukazuje, že respektujeme smlouvy, zlepšuje kredit institucí. My si můžeme přát do budoucna a to může být součást demokratické diskuse, zpráva Marian Thyssen, bude, předloží Evropské radě návrhy do budoucna, ale v současné době bychom se měli vyhnout příliš velkému počtu žádostí a připomínek, které sice některé potěší, ale neanalyzují to, co ECB učinila. Samozřejmě nebrání to určitým otevřeným směrům. Některé aktivity představují inovace, návrhy rady, a e, které vypracovala komise, představují velkou změnu v oblasti bankovnictví, ale buďme jaksi, eh, držme se tedy především tématu. Děkuji a nyní vracím slovo zpravodajce eh, tlumočení může přetáhnout asi o 10 minut, takže teď opravdu máme velmi málo času, takže prosím velmi stručně. Muito obrigada, eu vou ser de facto rápida. Quero... Děkuji. Ano, já to teď pojmu velmi stručně. Dovolte mi poděkovala všem kolegyním a kolegům za jejich komentáře. Vedeme zde velice zajímavou diskusi a nevidím zde že nějaké zásadní názorové rozdíly, které by souvisely s touto zprávou. Neměla jsem čas zmínit všechny otázky, které se s ní pojí. Některé otázky jsou takové, že bychom se měli ještě věnovat. Zmiňovali je také kolegyně a kolegové, já bych to vzala od konce. Když učiním takové porovnání, v prvním příspěvku zazněla otázka po mandátu Evropské centrální banky. Samozřejmě musíme být disciplinovaní v souvislosti s touto zprávou, týká se to i našeho vlastního mandátu. Nicméně nesmíme nechat stranou, že v roce 2011 Evropská centrální banka tu a tam překročila svůj mandát. To už jsem také zmiňovala v úvodu svého vystoupení. Je to něco, co bychom měli zvážit. Musíme si položit otázku, zda smlouvy skutečně vyhovují potřebám Evropské centrální banky když Evropská centrální banka překračuje z eh, ustanovení smluv. Ale to je na pozdější diskusi. Souhlasím se vším, co zde zaznělo. Je třeba posílit demokratickou kontrolu. Je třeba zvážit, jaká je role Evropského parlamentu a jak reagovala Evropská centrální banka na návrhu Evropského parlamentu. Jsou to otázky, demokratického deficitu a účinnosti či neúčinnosti, LTRO, potom vytváření přidané hodnoty Evropské centrální banky a s těmi vysokými částkami, které zde zazněly, a například zvyšování likvidity těch zemí, na které se vztahují záchranné mechanismy. Je zde celá řada témat, která bychom mohli dále prohloubit v rámci rozpracovávání této zprávy. Já tedy co nejrychleji eh, vypracuji určitá vodítka a jistě bude možné potom také reagovat formou pozměňovacích návrhů. Děkuji. 15. října bude návrh zprávy, 25. října se bude diskusovat, o, budou tedy předkládány pozměňovací návrhy, 19. 11. Eh, se o nich eh, bude jednat a eh, v říjnu, tedy v lednu bychom měli hlasovat tady na výboru a v únoru zřejmě na plenárním zasedání. A teď zpráva Gonara Hokmarka a první diskuse, první vyměna názoru o rámci záchrany a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků. Máme půl hodiny, Gunare, omlouvám se, myslím, že se budeme muset snažit eh, ještě to někam eh, vsunout v budoucnu, abychom ti to nahradili. Děkuji. Já se pokusím eh, opravdu omezit své vystoupení, protože se zkrátil čas, který bude věnován této zprávě. To mě opravdu mrzí. Žijeme v těžké době, těžké proto, že všichni jsme viděli dopady toho, kdy banky nemají příležitost pracovat a v plné kapacitě. Má to dopad na naši ekonomiku. Je to velká výzva, protože musíme přijímat nejen rozhodnutí, ale musíme přijímat také správná rozhodnutí, která z dlouhodobého hlediska mohou Evropskou unii posílit. Paní předsedkyně, mám jeden důležitý výchozí bod, a to je, a musí se to opakovat mnohokrát, že Evropská unie je největší světovou ekonomikou, ne Čína, ne Spojené státy, ne Spojené státy ani Čína, je to Evropská unie, ale nemáme největší trhy. A z mého pohledu je to jedna z největších politických a hospodářských výzev. My musíme udržet Evropskou unii pohromadě, musíme se vyhnout rozdrobení a musíme posílit její konkurenceschopnost a její pozici v globální ekonomice. A to se vztahuje na evropské finanční trhy i na všechny ostatní oblasti Evropy. Já si myslím, že to je naší zodpovědností, je naším úkolem toto zajistit. Myslím si, že hlavní nástroj spočívá v tom, že ujistíme, že budeme mít jednotná pravidla, která pokryjí celou Evropskou unii, že něco takového vznikne a, a že to bude platit co nejdříve. Máme legislativu o orgánech dohledu. Máme zprávu pana Simona o zárukách eh, pro vklady to není jednoduchá záležitost, trvalo to poměrně dlouho a já si nemyslím, že je špatné říci, že to bude trvat ještě nějakou dobu, než se nám to podaří vytvořit, ale potřebujeme to. A máme také eh, reformu kapitálových požadavků, to také není jednoduchá záležitost. A teď řešíme otázku záchrany a řešení problémů výrobních institucí. To také musí být vytvořeno, protože to souvisí s důvěryhodností, s důvěrou a se silou evropských bank na finančních trzích. A když jsem o tom diskutoval se stínovými zpravodaji a se zpravodaji, tak jsem zjistil, že společně chceme dosáhnout výsledku a že je to opravdu pragmatické a rozhodné přání, že chceme udělat všechno pro to, abychom udrželi Unii pohromadě. A já jsem pevně přesvědčen o tom, že bude možné postupovat vpřed a prosadit tuto legislativu. A já si myslím, že to je opravdu základní požadavek. Vím, že probíhá celá řada diskusí například do bankovní unii a je snadné říci, že potřebujeme lepší dohled a myslím, že o tom budeme diskutovat a celá řada dalších věcí, ale rád bych také zdůraznil, že nemůžete postavit střechu, dokud jste nevykopali základy. A pokud neuspějeme, pokud jde o záruky za vklady, kapitálové požadavky a řešení problémů úvěrových institucí a rámce záchrany, tak oslabíme Unii a ztratíme spoustu příležitostí, které máme, takže zde máme zodpovědnost, musíme dosáhnout výsledku. Myslím si, že tento návrh ze strany komise je velmi důležitým prvkem v naší legislativě, která se týká bank a finančních trhů. A Myslím si, že je to způsob, jak oživit kapitalismus. A je to způsob, který by měl být podporován z levice, z pravice i ze středu. Protože plný význam této legislativy a dopady této legislativy ohledně eh, rámce záchrany a řešení problémů úvěrových institucí je ten, že eh, zde bude plná zodpovědnost eh, akcionářů. A to může znamenat, že ty banky, o kterých dnes říkáme, že jsou příliš velké na to, aby padly, budou moci padnout, aniž by tím poškodili finanční systém jako takový. Špatné banky musí mít příležitost zmizet z trhu, abych tak řekl, aniž by finanční systém tím utrpěl. A my musíme zajistit, že budeme mít nástroje k tomu, abychom zachránili, co je možno zachránit, ale abychom také hájili systém, který potřebujeme pro celé naše hospodářství. A proto si myslím, že tato legislativa je velmi důležitá. V následující diskusi bych eh, byl rád, abychom odlišovali mezi dvěma různými jevy. Za prvé, když máme banku v krizi. A druhá věc je, když máme banky v krizi. To jsou dvě věci, abych tak řekl. Když máme banku v krizi, tak je to hlavně výsledek eh, špatného managementu, špatné rizikové eh, řízení rizik a tak dále. A pravděpodobně investice a cenné papíry jsou ztraceny. Ale pak máme banky v krizi, v probíhající krizi, v bankovní krizi. Tam v té bankovní krizi některé banky jsou lépe připraveny a některé banky jsou hůře připraveny. V každém případě ten šok postihne celý systém. To také znamená, že situace je trochu jiná. Ztráty se obvykle dají zachránit, když máte systémovou krizi. A myslím si, že v systémové krizi musíte bojovat proti jedné věci, a to je strach. Myslím, že to říkal prezident Roosevelt. Jediná věc, které se musíme obávat, je strach sám. A to je ten hlavní problém v systémové bankovní krizi. A proto si myslím, že nástroje, které navrhuje komise, jsou důležité. Oddělení dobrých a špatných aktiv, a prodání bank, přemostovací instituce a tak dále. Ale záleží na tom, o jakou krizi se jedná. Zda se jedná o banku v krizi, anebo zda se jedná o celkovou bankovní krizi. Tam potřebujeme také jiné nástroje. Veřejné záruky, dočasné státní vlastnictví a hluboká systémová krize v tomto případě je jednodušší říci ano takovýmto opatřením, protože pravděpodobně se získají ty hodnoty zpět, ty cenné papíry, když se oživí ekonomika, což ovšem nenastane, když máme banku v krizi. Chtěl bych diskutovat s ostatními stínovými zpravodaji o tom, jak dosáhnout toho, abychom měli všechny nástroje, abychom mohli bojovat proti strachu, když někdo jiný nedokáže bojovat proti strachu a v bankovní krizi. Státy a vlády. A my to musíme zajistit a je důležité vědět, že v hluboké bankovní krizi jsme viděli, že tyto nástroje jsou důležité k tomu, aby se věci uvedly do pořádku. Ti z vás, kteří mě znáte, víte, že nejsem moc socialistické povahy, takže když hovořím o dočasném státním vlastnictví, tak eh, to neznamená, že bych předvídal nějakou vlnu znárodnění bank. Mohu říci svým Eh, švédským kolegům, že to vidím jako východisko z krize. Nicméně tato příležitost tady být musí. Paní předsedkyně, musíme definovat plány k řešení problému a musíme také definovat chvíli, kdy eh, můžou úřady zasáhnout. Například diskuse o zvláštním správci. Tam musíme určit, od kterého okamžiku, kdo je zodpovědný. To je velmi citlivá otázka. Já o tom musím diskutovat s dalšími stínovými zpravodaji. Musíme také zajistit, že eh, ten bail-in bude fungovat. Ten je zatím v návrhu, ale já musím říci, že je to mnohem lepší nástroj, který budeme mít když ho budete muset používat, protože když ho musíte používat, tak eh, tam hrozí, že budete mít nějaké jiné problémy, že se vám to rozšíří na ostatní banky, že jiné banky budou mít problémy. Takže si myslím, že musíte zajistit, aby ten systém bail-in, toho odepsání závazku fungoval, a to i v bankovní krizi. A Slyšel jsem návrhy od stínových zpravodajů, které jsou velmi konstruktivní. V rámci záruku za, záruk za vklady musíme zajistit, eh, že s tímto způsobem nebo s tímto nástrojem budeme nakládat správně, že uděláme všechno to způsobem, který nám přinese výsledky aby tyto věci začaly fungovat, protože jinak nebudeme řešit ani ty těžké časy a neuděláme všechno pro to, abychom udrželi Unii pohromadě. Děkuji. Děkuji, máme opravdu velmi málo času, takže poprosím stínové zpravodaje, aby se omezili na tři minuty Další řečníci možná ani nedostanou příležitost, ale jako první je na řadě Elisa. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pokusím se dodržet vymezený čas tří minut. Nicméně to znamená, že si budu muset vybrat jenom několik témat. Děkuji eh, za ducha kooperace, který zpravodaj již projevil. Už jsme spolupracovali na jiných tématech a jsem přesvědčena, že i zde bude eh, spolupráce velmi produktivní. Dovolte mi podtrhnout následující věc. V červnu roku 2010 vydal Evropský parlament eh, stanovisko, verbální stanovisko, které se týkalo toho, jakým způsobem by se mohla řešit systémová bankovní krize. A některá z těchto témat, která tam byla řešena, jsou podle mého názoru nadále relevantní. Tato zpráva e, byla koncipována podle článku 42. A byla bych ráda, kdyby se jí komise také držela. Nicméně aktivity byly pomalé, teprve na konci velké krize se něco ukázalo, projevilo. Teprve v té konečné fázi vznikl legislativní návrh. My ho vítáme, je dobře, že vůbec přišel, lépe někdy než nikdy a jsme ochotni intenzivně spolupracovat na tomto procesu. Dovolte mi krátce připomenout cíle této práce Tedy jak řídit banku, která má problémy nebo která vyhlásila úpadek. Jaké by to měly být cíle? Za prvé, eh, na, eh, vykompenzovat náklady eh, nesystémového konkurzu, potom zaručit stávající vklady. Dále jde o to zajistit, aby to nebyl nakonec daňový poplatník, který ponese náklady úpadku banky. A také je důležité, aby se ta spirála státního zadlužení a bankovního zadlužení prolomila. To bychom si měli vždy uvědomovat při naší práci. Další poznámka. Tento návrh vznikl v době, kdy zároveň vznikaly i různé další texty. A ty byly orientovány středně době a dlouhodobě. A to jsou také dokumenty, které nesmíme ignorovat. Jedna z prvních rozhodnutí, které by tento výbor měl učinit, je vyřešení otázky, do jaké míry se už této legislativě tyto otázky odrážejí a nakolik prvky směrnice, kterou nyní analyzujeme, jsou v souladu i s, tím, eh, s tou střednědobou a dlouhodobou vizí. Můj čas se chýlí ke konci, takže chci jenom ještě dodat to, že zde jsou některé body, které byly také zmíněny v dokumentu z 26 června 2012. To byla iniciativa čtyř eh, předsedů, eh, iniciativa směrem k monetární unii, dále nastaly další různé iniciativy komise, například Roadmap Towards a Banking Union, plán pro nastolení bankovní unie. Tam se také odrážejí některé prvky Eh, toho dokumentu z června, který jsem zmiňovala. Měli bychom tedy nyní zvážit, jak se bude rozhodovat jak se bude rozhodovat o tom, který úřad se bude zabývat eh, takovým řešením problémů banky, zvláště bude-li se jednat o banku, která působí v různých státech a bude znamenat nějaké systémové riziko. Zde eh, to text eh, příliš neřeší, potřebujeme záruky vkladu a tak dále. A tím se dostávám ke konci. Děkuji. Omlouvám se, ehm, prostě je to mm, potřeba urychlit, takže proto. Omlouvám se, Sharon, ale ono nemá smysl, aby všechno, všichni měli bohatě času a potom tady to jediné téma ne. E, my se opravdu snažíme, já se omlouvám. Děkuji za slovo. Všichni víme, že návrh komise přišel mnohem později, než jsme si přáli, ale možná, že je na tom něco dobrého, protože mezi tím jsou nové úvahy o bankovním dozoru, o záchraném fonde a možná i o fondu na zajištění evropských vkladů a tak můžeme tyto nové myšlenky dobře promítnout i sem. Také víme, že banky jsou něco eh, jako běhový systém společnosti a když eh, dostanou hm, se dostanou do problému, tak aby se s nimi nakládalo tak, aby zbytek těla nebyl ohrožen. Komise zde překládá, předkládá celou řadu promyšlených věcí, je to velmi strukturované, to, že začneme preventivním opatřením, tím, že eh, všechny banky vyvinou svoje plány řešení situace, to je dobré, také eh, raná intervence, případně zapojení speciálního manažera až po případnou fázi restrukturalizace a příslušné nástroje. To je skutečně dobře strukturované a promyšlené. Jsme také svědky toho, že komise skutečně se snažila zapojit nejrůznější podněty, které se objevily z praxe. Nicméně je třeba zohlednit také řadu bodů. Mimo jiné proto, že vznikly nové návrhy týkající se dohledu a celoevropské spolupráce. Myslím, že je důležité, abychom využili příležitosti a hovořil o tom i Gunnar, abychom zde našli skutečně jednotný evropský přístup, abychom eh, nepřipustili nějaké oddělení jako mezi tím, co děláme v eurozóně a mimo ní. Eh, v poslední globální krizi jsme, byli, jsme zvolili v jednotlivých zemích různé postupy a nyní bychom měli využít šanci a postupovat jednotným evropským způsobem. Je zde řada eh, otázek k vyjasnění, jak definovat pojem institution likely to fail, eh, potom také hierarchie eh, věřitelů a dlužníků, musíme si to vyjasnit. Dále zajistit aby nástroje pro řešení situace neznamenaly narušení hospodářské soutěže v evropském prostoru a potom nástroj bail-in, odepsání závazků, jsou jistě promyšlené, nicméně by měly být detailně propracovány. 10% eh, aktiv je to minimum, nebo je to jenom takový začátek? Dále bych rád dodal toto. Měli bychom tedy zohlednit, že finanční sektor jako celek možná musí být skonsolidován a neměli bychom se bát této situace, že když se objeví signál, že je konsolidace potřebná, že bychom ji nakonec neučinili. E, neměli bychom se omezit pouze na banky, ale měli zvážit také zda zapojit pojišťovnictví, investiční fondy a podobně. Děkuji. Thank you very much, Wolf. Děkuji, Wolfe. Filip. Děkuji, paní předsedkyně. Já se zaměřím na body, kterým by se měla podle nás věnovat eh, zvláštní pozornost. Velikost eh, těch eh, fondů pokud souhlasíme s tím harmonogramem, který naložila nebo tedy navrhla komise, hovoříme o 70 až 75 miliardách, což pro tyto fondy je pravděpodobně nedostatečné. Možná to přispěje k vyřešení jedné, problému jedné či dvou bank. Takže to je určité omezení. Druhý bod. To je otázka sdílení rizik, to znamená, jak eh, dalece federální má toto řešení být. Víme, že probíhá diskuse o bankovní unii, zde víme, že v tom současném návrhu je to pořád poslední instance a věc, která v podstatě nevyvolává dojem, že skutečně dojde eh, ke sdílení těchto fondů na řešení eh, problémů mezi státy. Myslím, že bychom se měli podívat na to, co se děje v diskusích o bankovní unii. Pokud jde o nás, tak nejsme příliš spokojeni s myšlenkou že bychom měli schválit to, co máme teď na stole a potom se objeví něco jiného, v závislosti na tom, jak to dopadne s bankovní unii. Buď tedy musíme být rozhodnuti, že chceme jít směrem k bankovní unii, já si myslím, že bychom neměli multiplikovat legislativní iniciativu a to, co zatím máme, pokud jde o záruky za vklady a o e, řešení problémů úvěrových institucí a bank, tak já si myslím, že bychom to měli obohatit do prvky, které zatím chybí aby to bylo slučitelné s bankovní unii, pokud tak mohu říci. Takže je to určitě bod, který si zaslouží pozornost, pokud jde o náš názor a já sdílím, stí, sdílím eh, obavy, které zde uvedl Wolf. Myslím, že i zpravodaj s tím bude souhlasit. Chceme udělat všechno pro to, abychom udrželi Unii jako celek. Nechceme vytvářet věci, které by prohloubily rozkoly v rámci Evropy. Pokud jde eh, o ten rozhodovací orgán, nechceme, aby to dělal nějaký výbor, nebo nechceme, aby nějaký orgán, instituce v Evropské unii měla nějaké závazné pravomoci. Pak zde nám chybí další věc. Chtěli bychom, aby tady byl nějaký intervenční žebříček. Tento text nemá pouze říci, jakým způsobem zasáhnout, když se věci zhorší. Chceme také vidět, jak eh, tento evropský orgán bude zasahovat eh, do instituce, která se ubírá směrem k úpadku, ale zatím ještě není v takové krizi. Takže to jsou také eh, body, na které jsem chtěl upozornit. Pracujeme prosím na tomto textu na základě toho, co se děje v bankovní unii a víme, že to budou opravdu ostré diskuse. Ale já cítím, že tady se dohodneme lépe než na ECOFINu, takže pokud budeme jednotnější, pokud budeme pracovat ve stejném duchu jako Otmar na eh, CRD4, tak si myslím, že tento parlament přinese změnu. Děkuji. Děkuji. Spravodaj opravdu pracoval velmi tvrdě, lhůty byly těsné a i Chceme, aby banky fungovaly, aby byly schopné půjčovat peníze reálné ekonomice a pokud banky k, e, mají problémy, tak nechceme, aby byly v bankovní krizi, jak tady zaznělo, a e, e, nech, chceme zabránit jaksi škodám na ekonomice On je to široký bod. Jde o to, že chceme mít legislativu předkrizovou. Ale hlasovali jsme v květnu, předevčírem jsme dostali návrh komise o, kom, kom, o likviditě a jestliže by chtěla komise, aby to bylo hotové do Vánoc, tak by to chtělo asi urychlit. Možná by měl komisař také přijít na trialog s poslanci, protože e, jinak to asi nepůjde. Potřebujeme eh, rámec záchrany a řešení problémů. Je to něco jiného než eh, v minulosti. Musíme se poučit z toho, že když do něčeho dává daňový poplatník peníze, tak je potřeba, abychom se vyhnuli drahým omylům. Banky musí eh, jaksi být pod hm, přísným dohledem a, a bude potřeba promyslet věci, které souvisejí s jakýmsi ponaučením z tohoto problému, eh, se, se tedy toho krizového období. Je to téma složité a já si nemyslím, že jediný eh, systém by mohl vyřešit problémy. Jsou některé země, které dávají přednost jaksi pozitivním preferencím. Je to zvláštní, že ten návrh jakoby blokoval tuto možnost. Jakoby trojka řekla portugalským bankám, ať zavede pozitivní preference nebo depozitní preference, ale a v některých zemích to funguje dobře. Na rozdíl od bankovní unie, role Liboru jsou země, které jsou napravo od ECB. Já mám ovšem obavy, co se týče Eh, poslání a zapojení pozorovatelů a třeba země jako moje země eh, má banky, které jsou transatlantické a například francouzská bankovní federace mě kontaktovala, co se týče starostí v oblasti důvěrnosti informací. A Děkuji, Žanet. Času máme málo. Chce někdo promluvit za GUE? Není tomu tak, tak to pomůže. A přece jen, dobrá, tak eh, máte slovo. Um, děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, já se chci omluvit zpravodaji, že jsem nemohla vyslechnout jeho prezentaci, protože jsem byla ještě na jiném výboru, ale teď jsem se vrátila. Takže mohu sdělit svůj první dojem a říct si několik obecných připomínek, které k této zprávě mám. Omlouvám se, pokud už to zmiňovali jiní kolegové, že se opakuji, ale jedno z prvních otázek a témat je to, že musíme zohlednit skutečnost, že tento návrh není e, návrh pro evropské řešení problému bank, ale že jde o mechanismy financování. Je to sice e, evropský systém, ale systém financování. A v tom je velký rozdíl. A to jedna téma nás zajímá z logických důvodů více než jiné. Tak, jaký je hlavní cíl tohoto systému? Víme, že hlavním cílem tohoto systému je zabránit tomu, aby investoři, respektive daňoví poplatníci, byli nakonec ti, kdo za celou situaci zaplatí. Zde musíme dbát na to, že při stanovování procentuálních sazeb u investic se bude postupovat pečlivým způsobem. Potom je zde i další důležitý rozměr. Existuje celá řada studií, které se věnují schopnosti absorbovat stanovené částky. A třetí a poslední poznámka. V předkládaném návrhu se také hovoří o tom mechanismu ozdravného postupu a řešení problémů a je třeba napřed zjistit, celý eh, rozsah, objem příslušných hodnot, tak aby bylo možné zrealizovat příslušný cíl. A poslední eh, poznámka a výhrada, nevím, jestli už to zde bylo zmíněno. Zajímalo by mě, zda to uvedené procento je dostačující pro to, co zde probíráme. Děkuji. Nyní nám končí tlumočení, takže tlumočníkům děkujeme za těch 10 minut navíc a můžeme pokračovat anglicky. A možnost je nepokračovat vůbec. Yeah, okay. I'm sorry. So try to go in English. Um, the, the proposal we have now uh, brings a link between the deposit guarantee scheme draft of the Commission and